Tak je sedm minut po deváté, takže vážení kolegové, měli bychom začít. Eh, máme eh, eh, hodinu a půl na tento bod pořadu jednání. Děkuji kolegům, kteří přišli včas, zejména panu prvnímu místopředsedovi, který tu byl už za pět minut devět. Takže děkuji vám, vážení kolegové. Je to strukturovaný dialog s Francem Timmermansem, místopředsedou komise, který má na starost institucionální vztahy, lepší regulaci, právní stát a listinu základních práv. Franz Timmermans Eh, přišel naposledy na začátku letošního roku, to už je nějaká doba, ale samozřejmě mezi tím proběhlo mnoho individuálních schůzek, eh, Sešli jsme se s Francem Timmermancem se Štras- ve Štrasburku před pouhými pár dny, takže jsme ve velice čilém kontaktu s jeho kanceláří. Tohle je ale důležitý okamžik, protože máme možnost eh, mu pokládat otázky eh, na celou širokou škálu eh, jeho kompetencí. Bude to tedy strukturovaný dialog, vážení kolegové, což znamená, že nejprve dostanou slovo koordinátoři a potom všichni ostatní. To je ta struktura. Takže prosím, dodržujte čas. Nejprve vezmeme koordinátory. Tady máme pouze jednoho a potom všichni ostatní budou moci pokládat otázky. Minule to bylo trošku méně disciplíny, takže nemá cenu uzavírat řečnický seznam, protože lidé budou ještě přicházet později. Ale teď prosím tedy zvedněte své karty, to bude úplně nejlepší. Antoine si to zapisuje. Výborně. Takže budeme mít socialistickou otázku společně se zelenou. Těžko říct co to vypovídá o, balanc, o rovnováze moci ve výboru Libe, ale radši nebudu nic říkat, abych se nedostal do nějakých problémů. Chceme položit mnoho velice důležitých a závažných otázek, takže prosím dodržujte čas aby pan Timmermans měl také možnost odpovědět a potom bude, bude-li čas, dáme ještě druhé kolo. Takže prosím, buďte disciplinovaní a výstižní a prosím, nepřekračujte dvě minuty, bude-li to možné. Takže nejprve krátké úvodní prohlášení France Timmermanse. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, Claude. Dobré ráno všem v tuto časnou ranní hodinu. Jsem velice rád, že mohu být znovu zde v Jámě Lvové, jak říkáme v Komisi Evropskému parlamentu. Myslím si, že se setkáváme v době, která je plná výzev. Řekli bychom plná výzev, protože základní práva jsou ohrožena v mnoha členských státech z různých pohledů, ale ty výzvy jsou ještě mnohem zásadnější, protože samotná koncepce právního státu jakožto základu fungování této unie a členských států je také spochybňována, je také napadána anebo zkrátka ignorována. A mně je velice jasné, že bez plného respektování principu právního státu Evropská unie se brzy, eh, dříve či později rozpadne. O tom nijak nepochybuji. Možná, že jsme to dlouhá léta brali příliš jako samozřejmost. A nyní si myslím, že tomu musíme věnovat více politické pozornosti. V pracovním programu komise na příští rok chci, aby principy právního státu byly implicitně i explicitně přítomny jako jakési pojivo Evropské unie. Nebudeme-li mít právní stát, pak zůstane jen eh, neomezená moc. To znamená, že ti velcí vládnou a malí musí poslouchat. Ta nahá síla znamená, že demokracie bude vlastně spíše eh, tyranií většiny a nikoli respekt k menšinám. Zabýváme se tedy těmi nejzákladnějšími otázkami, na kterých stojí naše společnost v dialogu s průmyslovým sektorem se snažíme eh, lépe bojovat proti nenávistným projevům. Na internetu, eh, jak víte, eh, minulý rok se konalo výroční fórum o základních právech, o toleranci a o boji proti nenávisti na základě komunitní příslušnosti nebo náboženství, nenávisti vůči židům nebo muslimům. A v letošním roce se velice těším na kolokvium o svobodě médií, protože to je také velice palčivé téma eh, naší, našeho společenství hodnot. Musíme se zamyslet nad tím, kam situace médií v Evropě směřuje naše eh, předpoklady o roli médií je zapotřebí porovnat s realitou. A domnívám se, že je tu mnoho velmi palčivých otázek, kterým bychom měli věnovat více pozornosti. Chtěl bych také ve svém úvodu zdůraznit potřebu nestydět se debatovat a vést, člen, vést dialog s členskými státy ohledně právního státu. Víte, že probíhá um, dialog mezi mnou a vládou Polska ve kterém mohu pokračovat pouze, budu-li mít plnou podporu parlamentu. Budeme silní, pokud budeme jednotní. A já si myslím, že tady nás čeká ještě mnoho práce, protože respekt k nezávislosti soudnictví je základním prvkem právního státu a v tomto dialogu budeme pokračovat, ale opravdu k tomu potřebuji vaši podporu. Dalším důležitým prvkem je bezpečnost která má zajistit respektování lidských práv. Vy jste předtím mluvili s Julianem Kingem a s Dimitrisem Avramopoulosem. Pokud se nepletu, tímto tématem se budeme dále zabývat. Byla zmíněna mnohá témata, ještě bych chtěl zmínit téma migrace, protože to, jak občané vnímají nezvládnutou situaci s migranty, e, tak to je nejvážnější hrozba pro vnímání právního státu a e, lidských práv. Musíme se s tím nějakým způsobem vypořádat. E, spolupracujeme velice úzce, komise a parlament, a já spoléhám na další, další podporu. Budeme-li v tomto tématu jednotní, pak šance, že prosadíme v radě to, co považujeme za důležité, budou mnohem větší, než budeme-li rozdělení. A nyní se těším na vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji Francii. děkuji také za stručnost. Vážení kolegové, prosím, buďte také výstižní a nepřekračujte dvě minuty. Začneme tedy koordinátory. Máme tu, pokud se nepletu, jenom tři a jednoho kolegu, který nahrazuje koordinátora. Myslím si, že Barbara Kudrická zastupuje paní Holmajer, takže prosím, položte svou otázku jménem paní Holmajer. Děkuji vám, pane předsedo a pane komisaři, za stručný úvod Jsem z Polska a e, chtěl bych se omluvit e, za všechny nepříjemnosti, které vám způsobily e, současné polské úřady a vláda. To, jak se stavíte k problémům snahy o vládnutí nezávislého soudnictví a médií, tak eh, to eh, ukazuje, že nemíříte proti Polsku nebo proti polské vládě. Ale eh, de facto zmíří na ty, kteří se snaží narušit základní pilíře demokracie a právního státu. Domnívám se, že protesty v polských ulicích a řada Eh, kroků Evropského parlamentu, které se týkají Polska, ukazují, že eh, máme zde určitou jednotu stanovisek, tedy takovou, kterou eh, vy potřebujete. Evropský parlament nesouhlasí s porušováním zásad právního pořádku a demokracie. A jsme přesvědčeni, že eh, právní stát to je de facto pojivo, eh, které smeluje všechny státy Evropské unie. Chtěla bych se zeptat toto. Ehm, jelikož zde máme vynikající zprávu, eh, která bude projednávána na plénu ve Štrasburku, tady zpráva paní Sofie Infeld týkající se právního státu a vůbec práva v Evropské unii. Zajímalo mě tedy v této souvislosti, jestli eh, podporujete základní teze této zprávy a zda souhlasíte také s tím, že je za nám zapotřebí eh, výraznější mechanismus, který by komisi a parlamentu umožnil hodnotit úroveň právního státu v členských zemích. Děkuji. Děkuji. Eh, kolegové, prosím, držte se limitu dvě minuty, pokud je to možné. Nyní za SAD eh, paní Zipo. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla se vyjádřit k tomu, co řekl úvodem Franz Timmans, totiž, že v posledních letech jsme spolu i nad rámec eh, toho, za co jsme zodpovědní v Libe, eh, považovali za mm, považovali mnohé eh, výdobytky za samozřejmost, prostě za to, že je jasné, že se všichni budou držet pravidel. Ale teď musíme skutečně o to rozhodněji postupovat proti tomu, Eh, že se nedodržují některá pravidla. A eh, pokud se tedy eh, týče Polska, tak komise spustila příslušné řízení. Máme tady zprávu Benátské komise s doporučeními. Polská vláda to odmítá, čili otázka je, co může udělat komise, co můžeme udělat společně, abychom toto, tuto vládu přiměli k dodržování Eh, skutečně eh, společných pravidel, tam, kde se eh, dopuští chyb. A také v souvislosti s Maďarskem je také otázka, jestli by tato řízení hodnocení právního státu se nemělo spustit také v případě Maďarska. Já musím říct ještě jednou, že není pravda, že by uprchlíci ohrožovají Evropskou unii. Tou hrozbou je Orbán, který eh, ohrožuje demokracii, ohrožuje Evropskou unii. Eh, on nechrání Evropskou unii, on tedy jedná v zájmu eh, své vlastní moci. Čili je podle mě nejvyšší čas, abychom i zde byli aktivní a nenechali věcem volný průběh. A já se tady připojuji k otázce eh, mé předřečnice. Ten mechanismus eh, eh, řízení o právním státu, to je něco, co možná není úplně dokonalé, ale mě by zajímalo, zda komise chce toto použít a chce se aktivně zapojit do této věci. Děkuji. Děkuji. Nyní Cecilie Wikström pokud jste připravena. Ano, já velice ráda přenechám slovo tady paní kolegyně. Tak prosím, Sofie. Tak toto je za skupinu ALDE. Eh, dobré ráno, pane komisaři. Já eh, vítám to, co jste řekl, eh, že sice bez právního státu se Evropská unie zhroutí. Pokud jsem tomu rozuměl správně, Ehm, přijdete s určitými návrhy, které budou součástí pracovního programu na příští rok. Ehm, samozřejmě ehm, to ráda slyším. A my budeme mít příští týden výměnu názoru, ale zajímalo mě také, jestli jste přijal tuto zprávu, o které budeme příští týden hlasovat příznivě a mm, jak se stavíte k dalšímu jednání e, v radě a v parlamentu. E, podle mě e, právní stát a lepší legislativa to jsou dvě strany téže mince. Legislativní práce to je záležitost, která souvisí s ekonomikou, s podnikáním, s boj proti byrokracii, ale možná už ne, tak docela se věnujeme bezpečnostní politice, eh, uprchlíkům a tak dále, protože eh, my tady máme eh, mnoho legislativních kusů, které nejsou zcela imunní proti projednávání u soudního dvora. Eh, já mám velice konkrétní otázku, eh, jak bychom mohli lépe využívat eh, dostupné instrumenty. My už léta se hovoříme tedy s komisí o protigejovském zákoně na Litvě. A vždycky se dozvíme, dozvídáme, že komise ano, je v kontaktu s litevskou vládou. A mě by skutečně zajímalo, co brání komisi v zahájení správního řízení. A taky bych věděla, ráda věděla něco více o transparentnosti, což vím, že je vaše oblíbené téma, moje taky. E, já vím, že určitému pokroku tady došlo, ale Eh, nejsme dostatečně rychlí ve vytváření skutečné kultury otevřenosti a to se týká jak vás, tak parlamentu. Eh, pořád je tady určitý odpor proti tomu. Eh, čili mě by zajímalo tady vaše první kroky. Nyní paní Sargentini za zelené. Děkuji. Pan komisař, jak jsem slyšela, řekl, že by rád spolupracoval a rychleji rychleji, tedy urychle legislativní proces a rozhodování s tím e, spojené. E, mohl byste být konkrétnější, co to bude, na co můžeme čekat v příštích letech? Ale jestliže toto zrychlení e, by ponechalo stranou posudky dopadů, tak to by spíš asi zpomalilo Eh, eh, poněvadž eh, my tady hovoříme o mm, přesídlování uprchlíků v rámci Evropské unie. Tato legislativa byla provedena bez posouzení dopadu a nedodržuje se a legislativně to není v pořádku a nefunguje to. Takže skutečně je třeba, aby mm, parlament si zde plnil svoji roli, aby tedy prožišťoval tu legislativu. Pokud se týče legislativy o migraci a azylu, tak my je prostě dostáváme, ty návrhy, bez posouzení dopadu a my víme, že ani nebyly řádně právně prověřeny, promyšleny. E, e, minulý týden my jsme měli e, Eh, Radu ministrů vnitra. Eh, Vyšegrádské země eh, se velice zaměřují na tu relokaci z Itálie a z Řecka, tvrdí, že to není součást jejich zodpovědnosti. A mohl byste se k tomu vyjádřit? Toto je vlastně otázka mezivládní, čili hm, tento parlament k tomu nemůže mnoho říci, ale myslím si, že to bude mít dopady, když budeme revidovat dublinskou směrnici. Čili já si myslím, že eh, v roce 2017 to máme volby ve Francii, v Německu, eh, pak máme Malťany, kteří eh, si považují bořilictví za skutečně hlavní prioritu. Ale my skutečně potřebujeme plány na příští pololetí a jestli ty plány nebudou chytré, tak to bude stát spoustu času. Děkuji nyní paní Bělovi za eh, Connelly. Děkuji vám. Už to bylo eh, řečeno mnoho eh, chytrého, zaznělo od ostatních kolegů. Já bych se pouze chtěla zeptat na legislativní proces. Tam je nesmírně důležité, aby byl nejen rychlý, ale aby byl také kvalitní a aby byla prováděna hodnocení během eh, provádění eh, návrhu, a to velice důkladná. Chtěla bych eh, se zeptat, je-li to tak, že rada je zablokovaná ohledně toho či onoho tématu, jaký je váš plán B? Já si myslím, že nějaký mít musíte. Pak bych se chtěla zeptat na Polsko, tady bych se chtěla připojit ke svým kolegům, ale chtěla bych zdůraznit také Maďarsko. To, to, co bylo provedeno v Maďarsku, podle mého názoru nemělo žádný efekt. Situace se spíše zhoršila. Dochází k mnoha, eh, například ksenofobním eh, kampaním před referendem, a v Maďarsku jsou zákony, které nejsou slučitelné s evropskou legislativou. Jak se díváte na kontrolu nevládních organizací, zavírání e, novin, e, násilí policistů a tak dále? Něco e, udělat musíte vzhledem k tomu, že jste k těmto otázkám příslušný. Potom trošku specifičtější otázku máte na starosti základní práva, pane komisaři, a tady jde o e, právo na sjednocování rodin. Mnoho členských států nedodržuje e, tuto směrnici a e, nedodržuje právo na sjednocování rodin. Mě by zajímalo, proč komise nic nedělá a proč nezahájí řízení pro porušení předpisů. Děkuji vám. Děkuji, pane Timmermanci, prosím, odpovězte na otázky a potom vezmeme další kolo. Děkuji vám za vaše otázky. K Polsku bych vám chtěl říci velice jasně, že samozřejmě si uvědomuji, jaká retorika vytváří dojem, že tady jde o boj komise proti Polsku, proti polskému národu. Přitom je to ale velice prostá a přímočará otázka. Komise v Polsku apeluje na to, aby bylo dodrženo oddělení jednotlivých mocí a nezávislost soudnictví. Ta je ohrožená, protože polská vláda se rozhodla nezveřejnit rozsudek ústavního soudu, protože polská vláda se rozhodla nejmenovat do ústavního soudu soudce, kteří byli náležitě zvoleni sejmem, polským parlamentem. Takže to je velice konkrétní problém. A já se nechci nechat zatáhnout do debaty o tom, zda je to proti polskému národu. Není, to je nesmysl. Já bych spíše tvrdil, že to je pro polský národ, protože každý členský stát si zaslouží, aby měl jasně rozdělené tři základní moci, protože to je jediná záruka, kterou máme proto, aby lidé měli přístup ke spravedlnosti a nemíchala se do toho politika. To je důležité nejen pro eh, ochranu práv jednotlivců. Je to důležité také pro fungování vnitřního trhu. Protože každý investor, každý ekonomický subjekt musí mít jistotu, že se může obrátit na soud, který bude uplatňovat evropskou legislativu bez jakýchkoliv politických vlivů ze strany vlády. Protože celý systém právního státu v Evropě se zakládá na skutečnosti, že všechny členské státy aplikují evropskou legislativu eh, tak, jak jste ji odhlasovali a rozhodli tady v parlamentu. Pokud o tom existují nějaké pochybnosti, pak národní soudy se stávají evropskými soudy v tom smyslu, že je na nich ověřit, zda je správně uplatňována evropská legislativa. Pokud mají pochybnosti nebo přesně nevědí, pak se mohou obrátit na soudní dvůr v Lucemburku a požádat o výklad práva. To je horizontální proces v členských státech a potom vertikální proces s soudním dvorem v Lucemburku. A během nich nemůží, nemohou existovat žádné pochybnosti o nezávislosti soudců pokud někde v tom řetězci, horizontálním či vertikálním, máme obavy, že dochází k politickému ovlivňování, pak právní stát nefunguje. A dostáváme se do situace, kdy eh, právní stát eh, je eh, jaksi renacionalizován, což narušuje vnitřní trh. Takže já se domnívám, že polská vláda si neuvědomuje, že pokud se řídí tím smyšlením, kterým se řídí, pak jednoho dne zabije slepici, která snáší zlatá vejce polské ekonomice. Ta slepice to je vnitřní trh. Takže já bych chtěl zdůraznit tento úhel pohledu na své diskuze, protože ten je nesmírně důležitý. Fungování vnitřního trhu. Právě tak, jako ochrana práv jednotlivců a občanů. Chci vám říci, že se tímto tématem budu zabývat tak dlouho, dokud nebude vyřešeno. To říkám velice jasně. Budu se tím zabývat, dokud to nebude vyřešeno. Ale pokud se dostanu do situace, Mám-li se dostat do situace, kdy mohu pokračovat, pak potřebuji plnou podporu vašeho parlamentu. Protože všichni víme, že nás bude stát mnoho sil přesvědčit všechny členy rady, aby se tímto tématem zabývali. Takže čím jednotnější budeme my, parlament a komise, tím větší máme šanci získat, co potřebujeme v, rámci, v zájmu polského národa, polských občanů a v zájmu Evropské unie jako celku. Vy to spojujete se zprávou Intfeld, o které budeme diskutovat příští týden. A já bych si rád ponechal nějakou munici na příští týden. A také upřímně řečeno, bych si chtěl vyhradit víkend na to, abych se pořádně připravil a abych si prošel celou zprávu do všech detailů, protože zatím jsem na to ještě neměl čas. Ehm, můj termíny ohledně, termín, ohledně zprávy Infeld je ale příští týden a ne dnes. Takže k tomu se ještě vrátíme příští týden a velice se těším na tu debatu, protože mám pár otázek, které bych chtěl vám položit a během té debaty mohli bychom se domluvit na tom, že to bude opravdová debata a nejenom prohlášení s obou stran. Já bych opravdu stál o opravdovou debatu příští týden ve Štrasburku. Protože vzhledem k tomu, jak vypadá naše práce, občas máme tendenci k tomu, že komise učiní prohlášení, parlamentu učiní prohlášení, pak zase komise učiní prohlášení a všichni půjdeme na kávu. Ale já bych byl velice rád, kdyby příští týden proběhla opravdová debata. K otázce Benátské eh, komise. Mohu říci zcela jasně, že paradoxně zásah Benátské komise byl na, proveden na žádost samotné polské vlády. Takže pokud žádáte o nějaké stanovisko, tak byste ho potom možná měli brát vážně a ne ho odmítat. Závěry Benátské komise jsou stoprocentně v souladu s naší pozicí, kterou jsme stanovili v doporučení polské vládě a stále vlastně čekáme na odpověď polské vlády. Zmínili jste se také o Maďarsku. Tamní situaci velice pozorně sledujeme, ale pokud si máme uchovat důvěryhodnost a efektivitu našich nástrojů, pak musím velice přesně vědět, jaké máme kompetence a v jakých oblastech mohu tyto kompetence uplatňovat. Pro mě by bylo nejjednodušší, a komise to dělala v minulosti často, učinit velice smělé a krásné politické prohlášení, ale pak nemít žádné nástroje, kterými bych mohl opravdu napravit situaci, odstranit problémy. A vy mě znáte, i mně se nelíbí takovýto způsob práce. Já raději velice precizně uplatňuji nástroje, které mám k dispozici. Takže tu situaci sledujeme a děláme opravdu veliké starosti uzavírání hlavních opozičních deníků v Maďarsku a také ten způsob, jakým to bylo provedeno, je zdrojem mých obav. A my můžeme na ochranu eh, novinářů udělat eh, to, že prověříme, zda vlastník novin neporušuje evropské předpisy ohledně toho, eh, jak zachází s personálem. To je tedy ochrana eh, osob na pracovišti. To je ten úhel, ze kterého to musíme zkoumat. A budeme samozřejmě hnát eh, vlastníka k odpovědnosti, bude-li to nutné. Ale podle mého názoru i toto je téma, o kterém je třeba diskutovat na kolokviu o vývoji situace médií v Evropě na konci listopadu. A nebuďme naivní. Tohle se děje v určitém kontextu a ten kontext je také relevantní. Nejde o otázku, zda jde o čistě ekonomické rozhodnutí, vzhledem k tomu, že například deník je ztrátový a tak dále a tak podobně. Budeme tomu tématu věnovat velikou pozornost a já osobně se věnuji velmi tomuto případu, ale mohu říci z minulých zkušeností, že premiér Orbán si dává veliký pozor a zůstává těsně v mezích toho, co je přijatelné v rámci eh, evropských předpisech a v rámci evropské legislativy. Občas v té oblasti zkrátka nemáme pravomoce. Já tomu budu i nadále věnovat bedlivou pozornost, ale nemohu zastírat své obavy z toho, co se děje v maďarských médiích v dnešní době. K pracovnímu programu. Chtěl bych říci, že se chci postarat o to, abychom si uvědomovali, že prostředí, ve kterém se pohybujeme, může přinést výsledky pouze pokud principy právního státu nebudou spochybňovány. To bych byl rád, aby byl ten rámec, ve kterém budeme prezentovat pracovní program komise příští týden spolu se všemi tématy v něm obsaženými. E, nechci říct, že budeme přednášet konkrétní návrhy e, ohledně právního státu. Pouze říkám, že právní stát by měl být e, nedílnou součástí všech návrhů, které budeme předkládat. A tím okamžitě přejdu k otázku, která byla položena ve stejném kontextu. Posouzení dopadu. Někteří z vás říkají, neprovádíte posouzení dopadu některých svých návrhů v oblasti migrace. To je pravda, neděláme. Jenže existuje konkrétní pravidlo, které nám dává možnost neprovádět posouzení dopadu v případě naléhavosti opatření. A podle mého názoru znovu osídlování je naléhavá záležitost. Migrační krize je naléhavá záležitost. A já bych chtěl odstranit alespoň jedno nedorozumění. Neprovádět posouzení dopadu neznamená nejednat legálně, korektně a s asistencí nejlepších právníků komise. To není to tež. Samozřejmě si dáváme pozor, aby to, co předkládáme, bylo právně nenapadnutelné a připravují to naši nejlepší právníci. Posouzení dopadu neznamená pouze zkoušku eh, právní eh, korektnosti. To se týká mnohem širší škály otázek. Jenže tady jsme v akutní situaci a mimochodem i parlament občas postoupí postupuje mnohem rychleji než obvykle. A nikdo nekritizuje parlament za to, že postupuje příliš rychle. Bylo tomu tak v případě pohraniční a e, pobřežní stráže. To se parlament rozhodl rychlostí světla a podle mého názoru to bylo správně. Takže občas naléhavost situace si to žádá. Takže odstraňme prosím toto nedorozumění ohledně posouzení dopadu. Dále k otázce migrantů. Jak už o tom hovořil Pavropoulos, já bych ještě jednou rád zdůraznil, že je zapotřebí dodržovat eh, dohody a smlouvy. Není to mezi vládní dohoda, je to rozhodnutí rady, které tu máme ohledně relokalizace a komise z toho nemůže vzít nic zpátky. To, o čem diskutujeme, je, že budoucí rozhodnutí si přejeme Eh, mít eh, za součinnosti všech členských států a chceme být flexibilní k tomu, abychom byli schopni takto diskutovat se všemi členskými státy. To, co říkáme, neznamená, že bychom členským státům chtěli dát eh, volnost nepřijímat uprchlíky pro relokalizaci, ale aby mohli najít různý mix opatření, který by na základě politických či geografických možností stát mohl najít společně s ostatními nějaké společné řešení. A právě o to usilujeme. Ty členské státy, které se tváří, že mm, flexibilní postoj znamená, že stávající rozhodnutí neplatí, prostě nemají pravdu, protože stávající rozhodnutí platí. Právo na znovu sjednocení rodin a reformní eh, dublinský palíček, který máme předložit. No my už je překládáme, ale e, budeme o něm diskutovat někdy snad eh, v říjnu. Začal už trialog? Ještě ne. Ještě ne. Takže prosím na něj pracujte dál. Nemyslím, že bychom potřebovali nějaký plán B eh, pro migraci. Musíme jasně hovořit o tom, že ten postoj, který jsme si zvolili, a také silná podpora ze strany Evropského parlamentu by takto měly zůstat, jak jsou, včetně této podpory. E, co se týče e, e, Litvy, bylo mi řečeno, že tím se zabývá pan komisař Ettinger, protože se to vztahuje k mediální aplikaci. Já sám jsem se zabýval několikrát Eh, touto věcí a beru to velice vážně, budu se tím zabývat dál. Já mám na to velice silný názor a ještě jednou se tím tedy budu zabývat. Dávno jsem byl eh, viněn z toho zástupcem polské vlády, že, že eh, se stavím na určitou stranu. No ale my, eh, pokud povstáváme za právní stát eh, a za rovnost mužů a žen a za rovná práva, ať eh, potom, ať to jsou otázky komunity LGBT a další, tak pokud toto znamená nějaký stranický postoj, pak dobře, pak tedy jsem přijal stranický postoj. Ale to jsou prostě věci, za které já musím bojovat. Kolegové, přejdeme k dalšímu kolu dotazů. Prosím minutu, maximálně dvě řečnického času, abychom pak měli uh, um, ještě uspokojivější uh, sadu odpovědí, než máme teď. Děkuji. Eh, velmi stručně dvě otázky. Za prvé, samozřejmě, co se Maďarska týče, nemáme eh, všechny potřebné kompetence na evropské úrovni, ale v jedné věci určitě ano. Eh, je tam příliš velká míra korupce, to je v, i v Bruselu známo. Mě by zajímalo, jestli se na tom dá pracovat poněkud rychleji. Eh, celkem 50 kolegů se připojilo k otázce na komisi v tomto smyslu, zda by bylo možné věci urychlit. A druhá věc, eh, to se týká té relokace, to je také problém, který je velmi vážný vážný. A samozřejmě pokud se nic eh, neděje, tak eh, se tam, eh, je to vlastně pole pro organizovaný zločin. A jestliže my to nebudeme v Evropě zvládat, pak to poškodí náš evropský projekt. My prostě máme takový dojem, že se tam prostě nedá s něčím pohnout a nevíme proč. Měli jsme zde příslušného ministra, ale eh, nedostali jsme uspokojivé odpovědi. Já se tedy ptám na toto. Samozřejmě evropské kompetence eh, tady zase nejsou takové, aby se to dalo řešit z evropské úrovně, ale eh, zajímalo mě, co může udělat komise pro urychlení celého procesu. To bylo skutečně v zájmu všech. Děkuji. Michal Bony. Eh, pane místo předsedo, promluvím polsky. Za prvé bych chtěl poděkovat za vynikající vystoupení v Sopotech v Polsku eh, při zahání Evropského fórum nových ideí. Bylo to velice důležité pro Poláky a eh, na internetu je to široce komentováno. Za druhé chci říci, že demokracii od diktatury odděluje soudnictví a média. Kolegyně Kudrecká eh, tady hovořila o tom, že to jsou klíčové eh, problémy v Polsku. Polská vláda v současné době nereaguje na doporučení Evropské komise a zavádí eh, nové kroky, jimiž ohraničuje svobodu konání soudů. Eh, takové to eh, zavádí eh, ověřovací komise, které mají prověřovat rozhodnutí soudu, čili vklidňuje se mezi prokuratury a soudu. Čili to oddělení soudní a politické moci se tady zamlžuje. Za druhé otázka, za druhé tady otázka, jak by bylo možné zajistit to, aby média, a hovořím o veřejnoprávních médiích, aby si zachovali svoji nestrannost. To je eh, problém i jinde v Evropě. Já myslím, že ta nestrannost se musí garantovat daleko silněji. Děkuji, pan Peter Niedermiller. Děkuji vám, pane místo předsedo. To, co jste teď říkal o Maďarsku, je opravdu velice důležité. Téměř pět milionů eh, osob bojkotovalo referendum Urbána. A eh, my teď čekáme na jasný politický signál od komise. Chci položit stručnou otázku. V listopadu 2015 komise uváděla, podmínky rámce právního státu v Maďarsku jsou v té, nejsou v tuto chvíli plněny. Tak teď se ptám, stále ještě jste tohoto názoru, pane místo předsedo? Druhý dotaz. Evropské politické středisko zveřejnilo dokument proti neliberální eh, Evropě. Tam se hovoří o tom, eh, že tu jsou určité regresivní a neliberální politiky. A odtud pochází moje otázka, co bude komise dělat, aby se postavila této rozrůstající se myšlenky populismu a liberalismu v členských státech. Děkuji, paní Ana Gomez. Pane komisaři, začnu tím, že plně podpořím to, co řekl kolega ohledně toho, jak ne, nefunguje ten relokalizační proces a také, že se nedaří eh, eh, scelovat rodiny. A podle mě tu jsou obrovské bezpečnostní dopady, eh, které tu jsou na porušování lidských práv eh, na evropské půdě. Protože eh, tito cizí občané mm, zůstávají stranou, nejsou plněna jejich lidská práva a takto je vháníme do náručí kriminálních živlů. Já bych byla ráda, kdybyste zareagoval na portugalskou situaci, protože my jsme stále ještě eh, trapeni tím, že nežijeme přesně podle eh, desetinných čárek, které nám jsou eh, vnuceny v rozpočtu eh, a přitom dochází k flagrantnímu porušování lidských práv v jiných státech. Jestli by se se k tomuto mohl vyjádřit a potom. Druhá protikorupční zpráva. Obrátila jsem se na vás nedávno a vy jste e, o tom nemluvil příliš jasně, ale měli jsme e, tuto zprávu mít letos e, hotovou a potřebujeme ji a ona ještě hotová není. Tato zpráva úzce souvisí také s situací v mnoha zemích, jako je třeba Maďarsko, a do ní by měla spadat také část hodnocení, týkající se hodnocení evropských institucí. Eh, pan Matias Ruta z DG Home uznal, že ten program zlatých víz, kterého se účastní členské státy, eh, sebou nese velice závažná bezpečnostní rizika. Eh, pokud tedy dochází k porušování právního státu, dochází takovýmto situacím v členských státech, které jsem popsala, bylo by zapotřebí, aby Evropská komise Eh, věděla, co se děje a eh, aby eh, popsala také, jak vypadá situace s těmi vízy a zabývala se naší evropskou solidaritou. Pane místo předsedo komise, já jsem se na to také ptal, na tuto zprávu protikorupční, která měla být v roce 2016, takže by bylo dobře, abychom se dozvěděli, kdy tedy vyjde. Prosím, další kolega ne, tak Soraya Post. Děkuji vám. Já budu hovořit švédsky. Já jsem si připravila eh, několik otázek a vlastně také komentářů eh, ohledně zprávy eh, účetního dvora a doporučení pro členské státy. Já bych ráda vyjádřila ovšem místo toho svou frustraci já vím, že stojíme před mnoha výzvami, ale e, pokud se situace Romů v Evropské unii bude někdy brát vážně, to by mě zajímalo, protože nestačí e, národní strategie. Musíme, a to je e, naším úkolem Komise parlamentu i rady, aby po staletích systematického anticikanismu, abychom našli nějaké východisko z dané situace. Není přijatelné, že neexistuje vůbec žádný jaksi pod, pocit studu z nenávisti vůči Romům. Existuje počet studu z nenávisti vůči Židům, muslimům a dalším, ale přitom je stále přijatelné beze studu diskriminovat Romy a vůbec se nezajímat na politické úrovni o jejich situaci je to zhruba 10 milionů občanů, našich spoluobčanů, které už to přestává bavit. Mě by zajímalo, jestli tedy někdy budou mít prioritu. E, bude probíhat kolokvium o svobodě médií, ale měli bychom také mít kolokvium o protiromských e, náladách. E, máme usnesení parlamentu, po něm se nestalo nic, pak jsem podala návrh slovenskému předsednictví, aby se tomu věnovalo v svých závěrech rady. Je potřeba kontinuita eh, v agendě rady a je zapotřebí přisuzovat prioritu romské otázce. Situace Romů v Evropě je ostudou Evropy. V Rumunsku zhruba 50 dětí, 50% romských dětí eh, trpí podvýživou. Já jsem byla v Rumunsku a netýká se to jenom Rumunska Do eh, bývalých kravínů pro 800 krav bylo umístěno 900 Romů. To se ale netýká pouze Rumunska, ta situace je podobná všude. Potřebujeme zdravou Evropu a jestli to tak chceme, pak se musíme nejprve zastydět za to, jak zacházíme s Romy. Měli bychom je posunout na žebříčku politických priorit. A to komise, parlament i rada. Já se stydím za to, že jsem dnes Evropanka. Měli byste vidět snímky, jak žijí chudí v Asii a v Africe. Tak úplně přesně stejně to mají Romové tady v srdci Evropy. Děkuji vám. Rád bych se zmínil o právním státu, který zde již také zazněl, protože právní stát je pojítko EU, její základ. Co se týče právního státu, musíme si klást otázku ohledně prosazování stávajících standardů, na kterých jsme se shodli například standardy pro svobodu médií nebo vnitrostátní bezpečnost, kde samozřejmě EU nemá žádnou pravomoc, ale nesmíme to vidět eh, izolovaně od primárního a sekundárního evropského práva, včetně charty základních práv a Eh, dalších eh, ustavujících principů a lidských práv. Takže nebylo by dobře a také nutné, abychom vedli eh, řízení za porušení smluv v těchto oblastech, například když členský stát prosadí zákon, například týkající se regulace médií nebo proti svobodě médií nebo v oblasti národní bezpečnosti. Ehm, pokud tedy hovoříme o stejné interpretaci toho, eh, pro eh, ehm, toho, o čem ta oblast vlastně je, například mm, ohledně bezpečnosti vnitrostátní. Myslím, že zde máme jednu velkou černou díru, díru a měli bychom mít jasno v tom, zda se nějaké zákony vztahují k dané oblasti. A proto by Evropská komise jako strážce smluv měla být schopna stanovit, zda se určitý zákon skutečně vztahuje k té oblasti, o které údajně je, aby případně Evropská komise mohla začít zahájit eh, řízení pro porušení smluv také se chci zeptat, kdy se má prosazovat tedy právo. Například, když je zde eh, soudní rozhodnutí na evropské úrovni o eh, směrnici o údajích a potom eh, vidíme, že tu jsou problémy, které například ukazují, že, že e, žádný e, soudce neměl přístup k určitým údajům. Pak je to otázka, e, kde se uchovávají ty údaje, kde se zadržují. Takže je tu otázka, jak toto řešit. Například mohou být nějací aktivisté v Irsku a podnik ve Švédsku, kteří daný případ mohou dovést k soudu v Lucembursku. A my proto musíme eh, reagovat, protože vidíme, že je tu nedostatek eh, prosazování eh, evropského práva a přitom tu máme orgán, který se tím má zabývat, což je Evropská komise, takže bychom měli prosazovat to, aby vše bylo plněno, jak to plněno má být. Ještě sedm dalších kolegů se hlásí o slovo. Prosím, hovořte co možná nejstručněji. Cecil Kienge jako další. Děkuji. Mám několik poznámek a jednu otázku. Mám dojem, že vidíme politickou stagnaci. Teď nemám na mysli legislativu, protože komise učinila veliké úsilí, aby pokročila v legislativních tématech. Nicméně čelíme politické stagnaci. A tváří v tvář tomu všemu Vidíme, že tato situace eh, umožňuje rozkvět xenofobie populismu po celé Evropě. Proto se ptám, jak chce komise dosáhnout toho, že se budou respektovat povinnosti solidarity? Jakým způsobem chcete dosáhnout tohoto respektování? Neboli, abych to řekla ještě jasněji, jak chcete, aby se eh, eh, respektovala pravidla ohledně relokalizace, protože to, co se teď vytváří v této politické stagnaci, sebou vtahuje do dalších eh, míst a po celé Evropě xenofobie a populismus. Takže tady se nejedná o legislativní činnost, jedná se o politickou stagnaci. A to tedy jsou moje otázky, které s tím souvisí. Děkuji. Monika Holmajer. Uh já eh, tedy bych se ptala eh, zástupce komise na několik eh, zemí. Za prvé jsme se zabývali otázkou migrace a de facto to souvisí s jejich relokací. A skutečně já si myslím, že pořád jenom tedy infringement procedures, čili ta ta e, správní řízení, e, já si myslím, že to v podstatě není úplně šťastné, mě těch e, spuštěných tolik. Já myslím, že je tam určité je třeba více komunikace, poněvadž že je někde nějaké přesvědčení, tak to nemůžete řešit správním řízením. Ale já bych se chtěla zeptat na toto. My hovoříme o relokaci, ale členské země Eh, také eh, mají eh, některé, tedy je problém s ubytováním, třeba postarat se řádně o děti, o nesletělce, mm, nebo zajistit řádnou lékařskou péči o těhotné ženy a tak dále. Třeba pokud se týče Calais ve Francii, tam se tedy Eh, rozjela ta debata o džungli, tam to, to eh, prostě víme, co tam je, ale či my hovoříme často o Maďarsku a o Polsku, ale je třeba si eh, uvědomit, že i ve starých členských zemích máme léta a léta neřešené problémy. Tady se prostě říká, za to nemůžeme mít, za to ta druhá strana a tak dále ale prostě jak vypadá nějaký ten komunikační proces, aby se to řešilo nějakým způsobem eh, uspořádaně. Tady máme tisíce nezletilých lidí, eh, tady je třeba, aby se jim dostalo adekvátní péče a ne jenom prostě v rámci jakési, eh, prostě aby, aby byli ubytováváni normálně jako každý jiný ve velkých centrech. Další otázka Eh, hovoříme o Maďarsku a děláme si starosti o svobodu médií. Já bych eh, tady měl ještě otázku, která se týká Řecka. Eh, tady pět z devíti privátních stanic bylo zavřeno a pouze čtyři dostali licenci od řecké vlády. Další věc by byla Velká Británie. Ale jak, jak tedy eh, eh, se obráníme mon, monopolizaci? Já skutečně eh, nemám dojem, že by v souvislosti s Brexitem by tedy v, se o tom, byl ten mediální obraz skutečně dostatečně rozmanitý. Já mám pocit, že tam vzniká, a nejenom tam, jakýsi mediální monopol. Čili e, to je vlastně otázka k Velké Británii. A ještě možná jedna otázka Bulharsko. E, my e, vidíme, že Rusko se snaží čím dál tím více ovlivňovat média a skupuje média v některých zemích. Jaký dojem má tady z toho komise a co s tím chce dělat? Děkuji. Eh, možná, že bychom eh, ty vlastníky médií měli dát na seznam eh, zahraničních pracovníků, nevím. Děkuji, paní Holmaja. Sylvie Guillaume. Oui, merci. Děkuji. Velice ruch, rychle. Pane místo předsedo, Vy jste už mnohokrát hovořil o věcech, které živě zaznívají v našich diskuzích. Také jste se zmiňoval o těch prohlášeních, která někdy zaznívají. A my bychom skutečně chtěli jít trochu dál v tomto dialogu ohledně všech eh, názorů a to, hm, toho, co je důležité pro naše občany. Chci se zeptat na nezletilé, chci se zeptat na další věci. Jak se díváte na eh, prohlášení Turecka? protože vidíme, že tam jsou eh, problémy v Turecku ohledně spravedlnosti, ohledně práva. A jakým způsobem chcete takto postupovat eh, vůči této veliké země, která s námi sousedí? Děkuji, Sylvie. Děkuji, Cecilie Wikström. Děkuji vám. Eh, drobná, ale důležitá otázka. Minulý týden Švédsko, eh, tedy švédská vláda, eh, požádala dopisem komisi o prodloužení porančních kontrol mezi Švédskem a Dánskem od listopadu dále. Ehm, otázka je tedy nezbytnost a přiměřenost. My víme, že od srpna eh, bylo zkontrolováno více než 3 miliony osob, z čehož 75, 75 eh, byli žadatelé o azyl. Je to tedy přiměřené eh, zavést takovéto Eh, takovéto kontroly a prodlužovat stav, který je eh, tak eh, škodlivý pro Schengen. A měli jsme také čísla z, regionál, z regionu dánských i švédských, kde se poukazovalo na to, jak to se stížila situace pro firmy, pro lidi, kteří dojíždějí za prací a tak dále. Prostě e, příslušný dánský region a e, Jižní Švédska tím velmi trpí. E, můžete nám něco říci tedy k tomu, jak budete odpovídat švédské vládě, pokud se týče zejména tedy té proporcionality a nezbytnosti. Pan López Aguilar, děkuji. Eh, panu místo předsedovi, že je tady mezi námi a že se tak zasazuje o právní stát a základní práva. Chtěl bych zdůraznit, že eh, bychom se eh, bychom si měli uvědomit, že nejenom tento konkrétní nástroj, tedy ten mechanismus pro právní stát, Eh, že by to bylo to jediné místo, které se, kde se zabývám právním státem a lidskými právy. Toto je téma rozptýlené eh, přes eh, všechna možná témata. Je to ta lisbonizace oblasti bezpečnosti a podobně. V radě je v současné době blokována řada témat, která jsou důležitá a de facto neumožňuje eh, tím Evropskému parlamentu, aby mohl pokračovat v projednávání. A to se týká třeba vizového kodexu. To bych chtěl zdůraznit. Zde se rada brání myšlence a principu humanitárních víz a nenabízí k ním žádné alternativy, není připravená ke kompromisu s parlamentem. Ovšem to je něco, co velmi eh, zdůrazňuje naopak eh, tedy Evropský parlament. Je třeba prostě udělat něco pro bezpečnost, pro mezinárodní humanitární ochranu, eh, aby se toto zlegalizovalo, jinak zde budou, sem lidé budou přicházet nelegálně a riskovat životy. Zajímalo mě, jestli Komise je e, e, připravena e, ta humanitární víza nějakým způsobem třeba propašovat do té iniciativy o relokaci uprchlíků. Já bych skutečně byl rád, kdybyste se pokusili odblokovat tu otázku humanitárních víz a abyste eh, instruovali eh, příslušné eh, útvary, aby toto urychlili. Děkuji, pan Šor. Ano, já mohu říct, že hovořím nejenom za své tři maďarské kolegy, kteří jsou členy také slovenské a rumunské delegace. Musím říct, že pro nás a de facto lidé, kteří žijí eh, jakoby v jiných státech, než odpovídají národnosti, je 8% v Unii. Ale já bych si eh, velice přál, aby, a to není otázka, to je takové přání pro eh, naše socialistické přátele, mě by zajímalo, zda by se právní stát tolik za, zasazovali, kdyby v těchto zemích vládli Eh, vládly levicové vlády. Ne, promiňte, možná se milí, možná, že nevím, co se tam děje. Já nebráním eh, Maďarsko a Polsko. My ze Silvánie už 500 let kritizujeme Maďarsko, takže já vím, o čem hovořím. Ale za eh, levicové vlády eh, byli lidé byti policií v ulicích v roce 2006 já jsem tady nebyl, ale já eh, si to najdu v počítači, jestli, eh, eh, jestli vůbec někdo v roce 2006 pozvedl hlas proti brutalitě, brutalitě maďarské vlády, která brutálně postupovala proti lidem v ulici. Prosím, položte otázku. Prosím, kdybyste mohl položit otázku panu komisaři. Ano, eh, já chci říct, že paní Sorana Post má pravdu eh, v tom, co hovoří o Romech a z této perspektivy je vidět, jak tyto východoevropské společnosti, ty nové členské země jsou zranitelné. Takže já doufám, že komise a my všichni eh, můžeme pomoci těmto společnostem v posilování Eh, právního státu. Paní Činiči. Děkuji, Klore, děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel a že s vámi můžeme takto diskutovat. Jedná se o závažné věci. Mám dvě rychlé otázky. První dotaz už zazněl. A eh, jedná se o spoždění eh, toho příchodu směrnice o korupci. My pracujeme na mnoha tématech a mm, ta souvisí právě s touto směrnicí, potřebovali bychom ji. Vy jste také hovořil o opatřeních e, proti šíření nenávisti v médiích. E, je tu otázka například svobody náboženství, anebo také otázka bezpečnosti. My směrnicí v boji proti terorismu se zabýváme právě tomu vybízení k nenávisti prostřednictvím médií. Můžete nám říct něco víc? Protože toto téma se týká bezpečnosti a také svobody projevu. Je to velice důležité téma. I pro bezpečnost, abychom se mohli stavět proti teroristickým činnostem. Nejedná se tedy jen o otázku základních práv. Jakým způsobem se tedy v této tematice řídí komise? Děkuji eh, kolegové za disciplinovanost. Je to velice široká problematika a teď eh, alespoň máme dost času na odpovědi eh, pana komisaře. Ano, děkuji. Těch otázek bylo skutečně hodně, tak já se pokusím tedy dostat tyto výzvy a pokusím se zodpovědět správně a úplně. Co se týče eh, protikorupční zprávy, tady zasněl mnoho otázek. Pokračujeme v práci na eh, implementaci první protikorupční zprávy, což víme, že je poněkud obtížné ve spolupráci eh, s českými státy v radě. Jak víte, boj proti korupce se stál významnější součástí procesu evropského semestru a je nyní součástí doporučení pro jednotlivé země. Já bych byl rád, kdyby tento přístup, to znamená eh, ty, ta doporučení eh, pro jednotlivé země, eh, byla více integrována do toho obecného přístupu eh, boje proti korupci. Také se domnívám, že je třeba posílit výměnu zkušeností mezi experty v členských zemích. Eh, my v komisi se snažíme také o e, e, tuto výměnu třeba s kolegy, kteří pracují v českých zemích e, na strukturálních fondech. Je to práce taková zdlouhavá, nudná, ale mimořádně důležitá. A já tedy si uvědomuji to, co jste někteří přinejmenším naznačili. A sice že dochází ke koluzi mezi eh, používáním, řekněme, korupce a používáním eh, i k budování politického vlivu. Korupce to není jenom zneužívání veřejných fondů, na to máme eh, nástroje, tedy na potírání tady toho ale je to de facto nástroj, eh, kterým se eh, vytváří jaksi eh, politické proudy v českých zemích. A to je tedy druhý pohled na věc, tedy nečistě ten ekonomický. Také my třeba se rozcházíme v radou s otázce právního základu, ale také na tom pracujeme. Také například zkoumáme, jak fungují eh, pravidla pro whistleblowing v Evropské unii, což také je důležité a souvisí to, jak je možné stávající standardy eh, lépe skloubit a eh, do budoucna můžeme počítat s určitou řekněme, novou legislativou. Já eh, nemohu říct si přesně, kdy ta zpráva vyjde, ale eh, prostě eh, máme společné závěry a ty, to, co vyplývá z té první zprávy v této chvíli, tak na to skutečně potřebujeme ještě další čas pro, na reflexi řekněme, že druhou, co se druhé zprávy týče, tak eh, o tom pokroku, že by vás mohlo eh, informovat někdy ještě před koncem roku. Co se týče relokace uprchlíků. Eh, problém není jenom se zeměmi, které nezdílí ten princip relokace, ale problém je že žádná z těch eh, zemí, která se zapojila do relokace, eh, splněla tady to, co slíbila. To tak skutečně je. My jsme v neustálém eh, dialogu s českými zeměmi. Některé země se snaží, například Francie, jiné zůstávají pozadu. Tady to chceme trošku stimulovat, ne, tady nejde o e, číslech, e, o kterých jsme rozhodli. Tady jde o to, abychom dali e, naději lidem, kteří uvízli na řeckých ostrovech nebo pevnině. A já se připojuji k těm, kteří řekli, že pokud jim nedáte naději na řešení, znamená aby měli tedy nějaký standard a tak dále, no tak pokud to řešení nabídneme my, budou ho hledat i jinde. A e, to může být třeba u různých kriminálních nebo dokonce žádných sítí, čili je e, v našem bezpečnostním zájmu, abychom tedy, kromě toho, že budeme dělat to, co je správné z humanitárního hlediska, abychom jim tedy eh, pragmatických důvodů podnik, eh, poskytli eh, také tu pomoc. Problém je, že některé z těch problémů jsou ryze byrokratické. Třeba politická vůle existuje, ale de facto nehýbe se to, poněvadž to vlastně někde v těch řeckých táborech. Dimitris Agabramopoulos nám o tom taky říkal, se snaží vyvíjet značný tlak na řecké, eh, řecké úřady. Eh, dalším zdrojem frustrace pro mě je to, eh, že starostové měst a vesnic to všechno musí platit ze svých kapes, poněvadž ty peníze, které tady máme a máme jich dost, se k ním nedostanou. Eh, vidíte, jak já tedy skutečně hovořím eh, zoufale a frustrovaně a eh, rozlobeně. A tak to prostě je. V Řecku jsou lidé, kteří tedy provedli určitý pokrok. Třeba řecké úřady de facto mají vůli, politickou vůli, Eh, to řešit, ale mezi ní a eh, tou administrativní a fyzickou kapacitou naplnit eh, toto chtění je někdy skutečně velká a široká mezera. Čili já předpokládám, že v Evropské radě o tom dnes bude řeč. Ještě bych chtěl se zastavit u otázky kterou tady eh, řekl pan Niedermüller. Eh, liberální versus neliberální. Kolegové, jestliže existuje a skutečně existuje a probíhá ideologická, ideologická bitva na západě, nejenom v Evropě, ale také v Americe, pak je to mezi lidmi, kteří mají vizi otevřené, diversifikované společnosti založené na individuálních právech, na právním státu versus vizi, která je eh, založena na myšlence hermetické komunity, která je exkluzivní, eh, opírá se o údajnou vůli lidu, ne o eh, zákony a právo, E, která e, potřebuje a hledá nepřátelé, buď to interní nebo externí. To jsou skutečně dvě e, protipólové, protipolní vize společnosti. A de facto na tom, kdo vyhraje tuto ideologickou debatu, bude záležet budoucí podoba naší společnosti. Protože vidíte, že mnozí Eh, vidí, že máme tady eh, bohaté a chudé a eh, ten rozdíl se zvětšuje a je to tedy důsledek krize a proto mnozí jsou tím frustrováni, cítí se opuštění a těm tady se líbí ta myšlenka, že za to můžeme, za to mohou oni. To jsou prostě ti a mm, potom se uzavírají do sebe. Toto je, toto je ten problém, toto jsou ty konfliktní víze. A to ehm, paní eh, kolegyně z Polska, musím říct, třeba v Sopotech, eh, tam se mě lidé ptali, kde jsme udělali chybu. A moje, otá- moje odpověď je eh, upřímná a obvinuji i sebe. Je to prostě chyba. Ehm, příliš mnoho lidí v těch reformách prostě ztratili. A ti, kteří ztratili, tak se budou snažit se to nějak nahradit. A nahrazují si to možná způsobem, který je ten, o něž hovoříme, neliberální. Čili v situaci, kde je kompletní integrace hodnot, práv a sociálně-ekonomických pozic, tak, tak to prostě musí být. Já myslím, že toto je naprosto zásadní otázka pro budoucnost naší Eh, našeho společenství hodnot. Otá- tedy eh, poučení je toto. Jestliže eh, některé lidi prostě z toho vynecháte, tak oni si to nahradí někdy jindy a někdy jinak. A já si nejsem jistý, jestli můžeme tedy budovat společnost, která je postavena na vizi externího nebo interního nepřítele. Protože my tady máme lidi, kteří z dobrých důvodů jsou eh, si nespokojeni a eh, eh, de facto oni se obracejí k jakémsi mystickým, se minulé mystice, historické mystice a na tom se snaží vytvořit budoucnost, která tady se nikdy nemůže zdát. No a de facto eh, spojuje je vize společného nepřítele. A pokud to takto připustíme, tak to bude skutečně konec Evropské unie. Já se omluvám, toto je opravdu dlouhá otázka, ale myslím si, že toto je eh, prostě něco, eh, co je uprostřed nebo jádrem toho, kde jsme a kde bychom měli být. K situaci Romů. Já s vámi stoprocentně souhlasím. Jestliže všechny menšiny jsou tedy v této situaci obětmi, pak eh, tedy právě ta romská komunita eh, vždycky patřila k těm hlavním poraženým v evropských eh, společnostech a je tomu taky dnes. A není to problém pouze ve východoevropských společnostech, je to zjevné v všech členských zemích. Eh, ať, je hovoř, ať hm, říkám, jsou to eh, Romové nebo eh, travelers, jak se mu říká v Británii, ale také prostě Rumunsko, Česko, Vajasko, prostě všude. A eh, zvláště tedy eh, se to stupňuje tím, že jsou eh, v sociálně-ekonomicky eh, slabé pozici. Romové to je prostě pro nás výzva. Možná, že my v komisi eh, jsme se příliš ponořili do řady jiných problémů, ale skutečně eh, ten, eh, to, to vaše upozornění, váš signál, to určitě na to budu reagovat a budu hovořit také příští týden, ale já si myslím, že to je skutečně bod zásadního významu. Já, já, já teď nevím, jestli vám rozuměl správně, možná, že ne a já nechci, aby se z Lucemburska stalo Karlsruhe, eh, tedy z Lucemburského soudu, ten eh, Karlsruhský. Já myslím, že eh, tedy v té otázce interpretace ústavnosti to, to, to není úplně to, co by měl dělat ten Lucemburský soud, ale spíše Eh, pokud dochází k porušení, nebo je tady dojem z porušování evropského práva, tak to je role tohoto soudního dvora. Ano, my, my jsme eh, de facto takovými rozhodčími jako komise, to znamená, že se nemůžeme zavděčit všem. Jestliže politická komise chce být populární, pak nebude moci prosazovat eh, legislativu nebo žádat členské země, aby ji akceptovaly. Ať už se to týče státní pomoci, konkurence nebo eh, aplikace evropské legislativy. My skutečně, pokud eh, členská země něco nechce plnit, tak máme zapovinnost eh, je popohnat k Evropskému soudnímu dvoru. To ne, my všem nejsme ve Spojených státech, nesoudíme se kvůli každé drobnosti, ale eh, skutečně je, je, je to pro nás eh, eh, je to pro nás jaksi nástroj poslední záchrany, čili skutečně to, to musíme používat. Je to záležitost, která je zásadně pro fungování Evropské komise. A myslím, že k tomu vynocování práva, k tomu se budeme vracet potom v prosinci nebo v lednu. Hovořil jsem o zadrhlé politické situaci, která se týká otázky uprchlíků. Čili to není příliš povzbudivé, ale tak je třeba říct, že vzhledem k těm obrovským tlakům eh, někdy naprosto podceňujeme eh, to, jak křehká zranitelná je populace migrantů a uprchlíků. Já neustále zdůrazňuji eh, tu otázku eh, nezletilců bez doprovodu. Tyto děti se prostě jsou na přímé cestě k prostituci, de facto moderní formě Eh, otroctví, zneužívání a tak dále. Pokud se nebudeme soustředovat na nezletilé bez doprovodu a na ženy, eh, pak tedy eh, tady vznikne jak, vlna zoufalství a samozřejmě zranitelnost vůči zločinu a teroru. Ale z morálního hlediska eh, V některých oblastech v Nigerii se prostě obchoduje eh, s dívkami, eh, které jsou zbožím, které stávají se poté v Evropě prostitutkami. A tady nejde prostě jenom o to, abychom bojovali proti zločinu, ale také se musíme ptát, Eh, jak zoufalý musí být rodič, který eh, pošle eh, své dítě, vlastně ho prodá pašerákům lidí a prodá ho do prostituce. Jak, jak tedy zoufalí tyto rodiče jsou, čili skutečně je třeba dělat něco taky proti té proti tomu zoufalství a chudobě, které jsou součástí této strašlivé situace. No, čili eh, to tolik eh, se týče tedy eh, nezletilých bez doprovodu, případně tedy žen s dětmi. A skutečně v těch táborech to násilí, které se vůči ním tam uplatňuje, to je naprosto nepřijatelné, čili tady musíme dělat mnohem více. Ke kalejské džungli. Já na tom spolupraci Eh, velmi intenzivně. Myslím, že francouzská vláda si počíná dobře, snaží se tedy lidem z džungle dát k dispozici možnost eh, slušné relokace žití ve slušnějším místě, eh, zejména tady to se týká opět dětí a žen. Také je třeba úzce spolupracovat eh, s britskými úřady v případech, kdy jde o sjednocování rodin. A myslím, že konečně se to rozeběhlo a já bych chtěl eh, opravdu pochválit úsilí Davida Melibenda, eh, který už měsíce se tomu věnuje poněkud v pozadí, ale ano. A nyní skutečně i britská vláda s tou francouzskou Eh, spolupracuje. Eh, problém spočívá v tom, že lidé z té džungle nechtějí pryč, poněvadž eh, vidíte jako příležitost naskočit na kamion a dostat se do Británie. A to, že Francie jim poskytuje poskytuje nyní konečně slušné ubytování, oni proti tomu protestují a to není tedy protest, který bych mohl podpořit. Čili já skutečně eh, přístup francouzské vlády nebudu kritizovat. Co se týče médií Řecko, Spojené eh, Spojené království, eh, Bulharsko a tak dále. Já určitě nechci komentovat média Velké Británie, ale já si myslím, že Toto je otázka, která musí být debatována a nejlépe tedy na Kvolkviu v listopadu. Čili tady je příležitost jak si zlepšit ten obraz toho, co se děje v Evropě už léta. My jsme svědky dlouholetého oslabování mediální scény eh, kvůli ekonomickým záležitostem. Tady ano, eh, ta média hodně eh, jsou závislá na reklamě a hm, samozřejmě tady jsou závislá na poskytovatelích reklamy. Čili toto je velký problém, protože my žijeme ve společnosti, eh, která se kloní eh, k politice eh, bez faktů, zvěsti, emoce a tak dále. To je prostě důležitější než fakta ve debatě o Brexitu. Lidi to cítí jinak než experti a prostě experti je nezajímají. A bez eh, nezávislého svobodného tisku prostě nebudete moci eh, analyzovat a vyšetřovat věci, eh, čili taková ta společnost nezaložená na faktech, ignorující fakta, je nebezpečím pro demokracii. Co se Turecka týče, další průběžná zpráva bude v listopadu já jsem neustále v kontaktu s tureckými úřady, jak se tedy plní ty benchmarky, také co se týče dohody s Tureckem. No, eh, ta situace je komplikovaná, napjatá. Někdy mám takový dojem, že evropští politici eh, zcela podcenili eh, vliv státního převratu, zejména tedy z politického hlediska. Eh, v podstatě eh, tady šlo o pokus armády si převzít moc po demokraticky zvolené vládě. To je politicky tady jaksi jasné, ale na druhé straně ano, je, je třeba neustále být v kontaktu, eh, pokud se týče dalšího eh, vývoje právního státu, nezávislost armády, nezastomery a tak dále. Toto skutečně je zásadní a nejednoduchá eh, otázka, součást. Co se týče toho Eh, hranice švédsko-dánské, k tomu se vyjádříme příští týden. Já eh, k tomu teď nemohu nic říct, poněvadž komise to teprve zkoumá a já jsem si poznamenal ta čísla, která jste tady zmínili. Skutečně je to eh, problém, který spočívá v tom, že tady máme obrovský Eh, obrovskou hromadu nevyřešených věcí, zejména eh, v souvislosti s migrací. Hovořím tady o radě. My se snažíme tady eh, na radu vyvíjet tlak, aby věci urychlila. Jsme, tady hovoříme s předsednictvím a já věřím, že se mohu spolehnout na neochvějnou podporu parlamentu v této věci. Pokud se týče relokaci No ano, e, Členské země příliš neplní svoje sliby a pokud tedy nepochopíme, že e, e, toto je významnou součástí řešení, tedy lokace uprchlíků, tak se to celé ohrožuje. Pokud se týče Jordánska, Turecka, Libanonu, tam těch uprchlíků je mnoho dlouhodobě to neudržitelné, takže tam ten resettlement nějak musí být, čili myslím, že i globálně bude třeba, abychom se spojili s dalšími zeměmi západu, Spojenými státy a s Kanadou, eh, které nabídly eh, velice eh, jaksi, velkoryse, velkoryse přístupy. A ještě bych chtěl zdůraznit, Eh, není, není pravda, že východní Evropa je zranitelnější pokud se týče minorit. Tady není, nemůžeme rozšovat mezi eh, východní a západní Evropou. Eh, víte, tedy já jsem vždy byl bojovníkem ve studené válce a chtěl jsem vždycky strhávat ploty a bariéry. A e, skutečně e, bolí mě, e, když titíž lidé, kteří byli opravdu odvážní v době zdí a plotu, tak dneska tedy tvrdí, že je třeba ty že je třeba ty ploty a zdi stavět, aby zachránili svoji svobodu. Já myslím, že to je špatně. Ano, já vím, že lidé chtějí eh, bránit svoji svobodu, což je správně, ale nepoužíváme stejné nástroje, eh, které, které tedy eh, jiní zneužívali, co by ochranu proti fašismu a agresi, co si ve skutečnosti tedy chtěli jenom lidi držet pěkně pod kontrolou a pod zámkem. Takže nech, nevy, eh, dávím se to cestou, držme se Václava Havla, který řekl, že největší vítězství v jeho životě bylo to, že Západ a Východ už nebyly eh, morálními vymezeními, ale pouze eh, zůstaly geografickými. A to je důležité pro naši práci. Já vám velice děkuji za eh, otázky, eh, bylo to hodně a musíme v tom pokračovat. Děkuji. Um, děkuji, že myslím, že za všechny mohu eh, říci pár věcí. Pokud eh, srovnáme tuto eh, naši diskuzi s předchozími, mm, naše nasazení bylo velice hluboké. Ohledně té zprávy protikorupční eh, jsme se mm, snažili dostat dále, podobně i ohledně dalšího úsilí poslanců. Víme, že se blíží ono kolokvium o svobodě médií, to se bude konat v listopadu. A ještě jednou vám chci poděkovat za evropské poslance a také děkuji evropským poslancům za to, že tak disciplinovaně zacházeli se svým řečnickým časem. Okay, as we are a bit behind schedule. Máme trošičku spoždění, kolegové. Rád bych vás tedy požádal, zda bychom mohli pokročit dál a pokud chcete diskutovat, prosím opuste sál, aby ti, kteří chtějí zůstat v sále, se mohli věnovat významným diskuzím o dalších bodech programu. Dalším bodem programu Kolegové, mohu vás prosím požádat, abychom se vrátili společně k našemu pořadu jednání. Následují tedy občanskoprávní normy pro oblast robotiky. A e, tady je e, příslušně výborem právní výbor. My jako Libe jsme přidružení výbor podle článku jednacího řádu 54 a chci požádat eh, pana navrhovatele stanoviska, pana Michala Bonyho, aby promluvil. Děkuji vám mnohokrát. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří přednesli pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku výboru LIBE o eh, právních normách, občanskoprávních normách k robotice. Jsme přesvědčeni, že zapotřebí zajišťovat důvěrnost eh, osobních, osobních údajů a současně také etický, eh, etické standardy, které se týkají jak samotného návrhu eh, k nastavení takovýchto zařízení. Dostali jsme 78 pozměňovacích návrhů, kolegové často ještě více položili důraz na některé prvky a hodně se zaměřují zejména na etiku, na rozvíjení e, etiky v této robotické oblasti. Já jsem přesvědčen, že právě to je klíčové a také to budu zohledňovat v kompromisních pozměňovacích návrzích. Kolegové se také zaměřovali na principy a obecné e, zásady ochrany osobních údajů v této oblasti. Mnoho pozměňovacích návrhů je zaměřeno na to, aby zejména v oblasti zdraví, zdravotnictví, péče a ošetřování a také domácí robotiky a u moderní, moderních kybernetických zdravotnických zařízení tam, kde se týká o lidské tělo, aby zde byla e, dostatečná ochrana poskytnuta. Jsou také pozměňovací návrhy, které se týkají psychologických a společenských dopadů interakce mezi lidskými bytostmi a roboty. Abychom předešli vytvoření závislosti na robotech, například vzbuzováním emocionální e, reakce a zvláštní pozornost byla věnována zranitelným skupinám a dětem. S tímto postupem já souhlasím a začlením to do pozměňovacích návrhů. Také pozměňovací návrhy poukazují na e, potřebu bezpečnosti u robotických systémů a systémů umělé inteligence. Také přišly pozměňovací návrhy týkající se dronů, posilujících e, zejména um, oblast, která se týká vojenského použití dronů. My musíme chránit občany prostřednictvím mezinárodních humanitárních práv, nesmíme přijmout příležitost um, zautočit na osoby prostřednictvím strojů, eh, strojů bez lidského zásahu. Budeme pracovat na kompromisním pozměňovacím návrhu v tomto smyslu. Několik pozměňovacích návrhů poukazuje také na potřebu vzdělávání a školení jak designérů, tak výrobců, ale současně také potřebu toho, aby spotřebitelé lépe eh, chápali, jak roboti pracují. Navrhnuju eh, také k tomuto pozměňovací návrh kompromisní. Ještě jednou, kolegové, vám děkuji za všechna tato vylepšení. Společně se stínovými zpravodaji budeme pracovat na kompromisních návrzích a hlasovat o stanovení stanovisku budeme 17. listopadu ve výboru LIBE. Ve výboru Jury se bude hlasovat 29. listopadu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Bony. Vidím tu jen jednu osobu, která by si chtěla vzít slovo, nikdo další tu není. Ehm, možná paní Činiči bych chtěla promluvit ještě, takže začnu i paní Činiči. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Michalu Bonimu za práci odvedenou na tomto tématu. Zejména jsem se snažila přispět pozněvacím návrhem nebo návrhy zaměřenými na nezletilé osoby které jsou zranitelné, jak uvedl kolega. Například může u nich vzniknout závislost. Toto riziko je vysoké u mladých lidí. A právě proto bylo zapotřebí to specifikovat a jasně definovat, to jak už se stalo v Japonsku. Říká se tomu ikikomori, pokud se mi to podařilo dobře ehm, vyslovit. Znamená to vznik osamělosti eh, těchto osob, eh, k níž dochází, pokud eh, tyto osoby se ehm, komunikují a interagují jen s roboty. Proto je tedy zapotřebí zohlednit zranitelnost určitých skupin osob. Chci poděkovat panu navrhovateli, že bere v úvahu tyto pozměňovací návrhy a jsem přesvědčena, že e, budou e, následně začleněny do toho definitivního textu. Děkuji ještě jednou. Děkuji vám. Pan Halo? Děkuji vám. S dovolením přeštu eh, sdělení paní Stevens, která nemůže být přítomná. Především si poděkovat panu Bonimu za eh, tento přístup eh, v sepisování návrhu stanoviska. Jako mnozí lidé v této místnosti velice mě ehm, těší a zrušuje možnost využívání umělé inteligence a robotické technologie. To je veliký příspěv zlepšení života v mnoha případech pro mnoho lidí, ale také víme od expertů, že představa umělé inteligence nepřichází eh, zcela bez rizika nebezpečí. Některé výzkumy eh, poukazují na to, že umělá inteligence je eh, nejsložitějším tématem, který se bude muset zabývat eh, v následujících desetiletích. Jako legislátoři jsme na samém počátku vytváření právního rámce, který může upravovat umělou inteligenci v robotice. Současně při sepisování tohoto stanoviska probíhá a zrychluje další výzkum umělé inteligence a vytváření robotů. Eh, velice jasně musíme říci, že tu není dostatek právních norm vztahující se k umělé inteligenci. Když hovoříme o robotech a umělé inteligenci, měli bychom eh, eh, měli bychom předejít tomu, že budeme s tímto zacházet jako k lidem, kteří by měli být nějakým způsobem zpravováni a, a řízení. Měli bychom být velice obezřetní ohledně úloh, které udělíme umělé inteligenci a robotům. Děkuji za vynikající spolupráci s panem Bonim a dalšími kolegy. Děkuji. Já bych rád řekl jen pár slov. Také jako stínový navrhovatel také považuji tuto, toto stanovisko za velice důležité ehm, z mnoha důvodů, kterými se zabýváme v našem eh, výboru. Na první pohled ty pozměňovací návrhy ukazují, že máme eh, eh, mnoho eh, zbíhajících se myšlenek a nejlepší by bylo zajistit, že efekt našich pozměňovacích návrhů, našeho textu bude v co možná nejsilnější. Děkuji. Pan navrhovatel, děkuji vám ještě jednou za spolupráci a podporu a budu se těšit na naši další spolupráci. Myslím, že se máme setkat v pondělí ve Štrasburku, abychom prodiskutovali kompromisní pozměvací návrhy. To by tedy měla být ta platforma pro nás. Aby tato e, zpráva plně odpovídala očekáváním. Děkuji. Takže v pondělí bude e, schůzka stínových navrhovatelů. A přejdeme dál k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je výměna názorů s Polem Nemicem z komise, ředitelem pro základní práva a e, občanství Evropské unie z DG Just. V květnu tohoto roku komise společně s Facebookem, Twitterem, YouTube a mm, Microsoftem předložila etický kodex, Eh, který obsahuje celou řadu závazků zaměřených na boj proti eh, nelegálnímu šíření nenávistných projevů online v Evropě. Eh, protože toto nelegální šíření nenávistných projevů online nejen negativně postihuje určité skupiny či jednotlivce, na které se zaměřuje, ale také má dopad na svobodu, toleranci a nediskriminaci v otevřené společnosti. A vítáme zde tedy pana Pola Nemice, ředitele pro základní práva, který nám eh, bude prezentovat etický kodex a bude eh, případně si s námi vyměňovat názory. Prosím, máte slovo. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za tuto příležitost. Etický eh, kodex, eh, který byl podepsán 31. května, byl vypracován v úzkém dialogu s eh, občanskou společností, členskými státy a samotnými firmami. Obsah se v podstatě zakládá na rámcovém rozhodnutí 2008-913 o nenavistných projevech a xenofobii. Není tedy vytvářena nová legislativa, jde o podpůrné opatření ze strany společností na vymáhání tohoto rámcového rozhodnutí, které, jak víte, vyzývá členské státy, aby podnikly trestně právní eh, kroky vůči těm, kdo podněcují nenávist eh, a násilí ve svých projevech. Toto vymáhání ze strany státu eh, je také předmětem zkoumání ze strany komise. Eh, čím dál více členských států eh, sahá k policejním nebo soudním akcím, které vedou k udělení pokut nebo vězení. Ten kodex obsahuje povinnost, ke které se firmy dobrovolně zavázaly hodnotit žádosti, eh, které jim dorazily do méně než 24 hodin. Cílem je, aby tato hodnocení byla stejná bez ohledu na to, kdo je poskytovatelem. V konkrétním případě jsou různé eh, zdroje takovýchto oznámení. Může to být stát, Můžou to být nevládní organizace, speciálně vyškolené k poskytování podpory občanům. A už máme první empirické údaje ohledně toho, jak je tento s firmami dodržován. Můžeme konstatovat, že reakce na oznámení od těch speciálních flagerů se zlepšuje Nicméně pokud jde o e, oznámení od normálních občanů, tam e, jsme nezjistili potřebný pokrok. Právě tak je ten pokrok velice nerovnoměrný u jednotlivých společností. Liší se e, pokrok u těch čtyřech společností, které se ke kodexu zavázaly a také mezi různými jazykovými verzemi v Evropské unii. Doufáme, že v prosinci e, budeme mít více empirických dat, e, o kterých budeme moci poreferovat a na základě kterých uvidíme, jak systém funguje. Taková je tedy situace a já velice rád odpovím na otázky. Děkuji za tyto úvodní poznámky. Máme dva zájemce, kteří by si chtěli vzít slovo, takže začneme nejprve Birgit Zippel. Děkuji. Když jsem si přečetla pořad jednání, tak jsem nechápala, proč tady hovoříme o etickém kodexu. Proč nehovoříme o nenávistných projevech obecně, ale, o, ale pouze o ilegálních nenávistných projevech? Takže je hezké mít etický kodex, ale myslím si, že by měla být stanovena jasná pravidla. Slyšeli jsme, že členské státy čím dál více eh, vytvářejí eh, legislativu v oblasti trestního práva, pokud už ji nemají, tak, aby nenávistné projevy nemohly pokračovat. Nicméně já nevidím příliš mnoho snahy. V Německu nyní máme problém s tím, že ano, existují určité předpisy, ale pokud se pokusíte o kontakt se sociálními médii, tak ani nenajdete nikde napsáno, na jakého konkrétního člověka se máte obrátit, nedočkáte se reakce. Jaký je druhý krok, pokud ta společnost nereaguje a zkrátka ten obsah nesmaže, přestože je opravdu ilegální? Zajímalo by mě tedy, o čem je vlastně řeč, když eh, hovoříme o tom etickém kodexu. Co můžeme my, eh, Evropský parlament, Rada a Komise, udělat proto, aby kdykoliv eh, bude jasné, že nějaký obsah je ilegální a že je nenávistným projevem, aby nastaly nějaké kroky. A pokud kroky nenastanou, pokud obsah nebude smazán, tak jakou sankci můžeme uvalit na dotyčné poskytovatele? Já si myslím, že se nemůžeme smířit se situací, kdy um, ilegální obsahy zůstanou, kde jsou a každý si je může číst měsíce a roky, zkrátka jen proto, že poskytovatel nereaguje. Děkuji. Další na seznamu je Sophie Infeld. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem v podstatě měla stejnou otázku jako Birgit Zippel. o jakém obsahu je tady vlastně přesně řeč. Jestliže je obsah urážlivý a e, na internetu, na sociálních sítích je spousta velice urážlivého, přímo toxického obsahu, tak kde je ta hranice mezi urážlivým obsahem a obsahem, který je ilegální, který porušuje zákon? Protože pokud e, někdo porušuje zákon, pak by nemělo být vůbec pochyb o tom, že obsah musí být odstraněn. Jak zajistíte, aby nedošlo k nežádoucím omezením eh, projevu? Eh, naopak, došlo už k několika naprosto absurdním smazáním obsahu eh, v uplynulých týdnech, včetně světoznámé fotografie malé holčičky, která utíká nahá po napalmovém útoku ve Větnamu. To bylo považováno za urážlivé a přitom já na sociálních sítích výdám věci od, od, od politických stran, včetně vládních stran eh, členských států Evropské unie, eh, které považuji za více než urážlivé a které já bych považovala za ilegální. Momentálně probíhá soudní eh, proces v Nizozemsku, protože někteří lidé napadli lídra proti evropské a proti imigrační strany pana Wilderse eh, kvůli některým jeho výrokům. A tam je samozřejmě velice tenká hranice. Abych tedy se připojila k Birgit. Eh, na co potřebujeme etický kodex, když máme rámcové rozhodnutí? Proč se zkrátka to rozhodnutí neuplatňuje? A poslední otázka. Poslední hodnocení proběhlo v roce 2014, ale když se podíváte na to hodnocení, tak to říká pouze, zda, eh, je ten, zda to je transponováno do legislativy. Budete někdy brzy hodnotit také efektivitu a ne pouze implementaci? Děkuji. Paní Kiniči. Děkuji. Já musím říci, že vítám etický kodex, který nám byl dnes předložen. Podle mého názoru je to velký krok správným směrem. Souhlasím ale s oběma předchozími řečnicemi a chtěla bych zdůraznit ještě několik dalších aspektů. Svoboda projevu je základní právo. To je pravda. A právě tím se tento etický kodex zabývá. Internet jako takový je neutrální, ale dá se využívat ke zlým účelům. Dá se využívat k náboru propagandě a k plánování teroristických činností. Etický kodex je tedy v pořádku, nicméně chtěla bych se zeptat pana zástupce komise, zda eh, mají možnost nebo zda mají v úmyslu vyvinout evropskou strategii pro boj proti podněcování k nenávisti, ale zejména eh, nábor teroristů na internetu. A zda je možné vyvinout nástroje na spolupráci mezi institucemi a platformy na boj proti tomuto typu internetového terorismu. Děkuji, pan Bonny. Děkuji vám za tuto iniciativu ze strany komise a mě by velice zajímalo, jak to vlastně probíhá, jaké jsou reálné výsledky až do dnešního data, protože to je podle mého názoru velice důležité. Já jsem z Polska, v Polsku diskutujeme s nevládními organizacemi a také s ombudsmanem o organizaci e, velké konference na podporu tohoto kodexu. Já jsem velice proto, aby se zapojovaly velké společnosti, jako je Facebook, a aby reagovaly na národní úrovni podepsali tento etický kodex na evropské úrovni, ale podle mého názoru mnoho problémů se týká národní úrovně. Pro nás všechny by tedy bylo důležité zorganizovat nějakou eh, propagační konferenci v našich zemích. Já sdílím pochybnosti, které už eh, přednesla Sofie a Birgit. A chtěl bych říci, že když hovoříme o tom, co dělat s nenávistnými projevy a s radikalizací, tak si myslím, že na druhé straně musíme uvažovat také o extrémním nacionalismu, protože ten je v mé zemi momentálně velice nebezpečný. Extrémní nacionalismus eh, na internetu je bohužel značně na vzestupu. Musíme tedy spolupracovat, ale myslím si, že propagace etického kodexu by měla být silnější a právě tak prezentace reálných výsledků by měla být mnohem viditelnější. A eh, poslední poznámku. Pokud to můžete sledovat tak, jaké jsou následky nových technologií politické, sociální a psychologické. To bylo by velice užitečné chápat, jak technologie fungují. Mám na mysli Channel 4, Netflix a další. Je to eh, příležitost, ale zároveň eh, jsou tu určité černé scénáře. Musíme si uvědomovat, jaké jsou hrozby. Děkuji, paní Kienge. Děkuji. Já do značné míry souhlasím eh, se vším, co řekli předchozí řečníci. Mám nicméně několik otázek. Za prvé, Hodlá komise představit legislativní návrh o nenávistných projevech? Momentálně hovoříme o urážlivém obsahu, ale mě by zajímalo, jaká, kde je ta hranice, která se nesmí překračovat. Hovoříme o etickém kodexu. Ten byl vypracován a podepsán těmi různými společnostmi. Dává nám to možnost eh, konfliktu, jak už to bylo řečeno. Mnozí lidé se snažili upozornit na obsah, nicméně nevěděli, na koho se obrátit. Nevědí, eh, na jakých, podle jakých kritérií je obsah definován jako urážlivý. Často ten urážlivý obsah na internetu zůstane a eh, dá se tam dále prohlížet. Je tedy možné vést spor s nějakým skutečným živým člověkem? Můžeme poslat žádost, ale vlastně ani nevíme, kdo odpovídá. Podle mého názoru tyto firmy mají povinnost eh, nás informovat o tom, s kým přesně mluvíme, jak se ten člověk jmenuje. V zájmu transparentnosti bychom měli vědět, s kým máme tu čest, s kým jednáme. A poslední poznámku. V různých zemích existuje mnoho iniciativ. V Itálii máme římskou chartu, která se týká etiky komunikace a zejména se týká novinářů. Nicméně tyto iniciativy jsou iniciativami občanské společnosti. Hodlá ale komise nějakým způsobem e, združit tyto iniciativy a předložit legislativní návrh? Potřebujeme se posunout vpřed. Potřebujeme se právně posunout vpřed. Děkuji. Ještě než dám slovo znovu Micovi, aby odpověděl, tak e, bych si také chtěl vzít slovo pouze k jednomu bodu, o kterém se zmínili eh, mnozí z vás. Představme si například, že dochází ke zločinům, k ilegálním aktivitám, Eh, na soukromém, v soukromém elektronickém obchodě, tak samozřejmě eh, požádáme ten konkrétní e-shop, aby to prověřil, zda tam nedochází k něčemu ilegálnímu a eh, aby okamžitě zjednal nápravu nebo zavolal policii. Zároveň bychom ale požádali policii, aby vymáhala zákony v případě, že to nemohou ostatní strany vyřešit sami. Takže ano, je správné, že žádáme tyto firmy, aby se shodly na společném eh, etickém kodexu, tak aby mohli dodržovat zákony, které máme. Sofie odkázala na to rámcové rozhodnutí. Možná bychom mohli ještě eh, lépe vysvětlit, jaké vlastně je právní prostředí v Evropské unii. Musíme ale pamatovat taky na vymáhání práva a na fungování policie v tomto prostředí. Eh, proto bych chtěl přidat otázku, zda komise plánuje nějakým způsobem eh, posílit policejní orgány které momentálně jednají velice různorodě, jak říkala paní Zipl. Některé jednají, některé ne. Je to momentálně velice nejasné. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nejprve bych chtěl odpovědět na otázku paní Kienge. Zda jde o urážlivý obsah a zda existuje nějaký zákon o tom, co je urážlivý obsah. Odpověď zní ano, máme. Zákon je to rámcová směrnice o nenávistních projevech a xenofobii, která obsahuje definici toho, co je trestné. Tady nejde o urážlivý obsah, jde tady o vyzývání k násilí založené na nenávisti a šíření nenávisti na základě rasy, národnosti, náboženství a tak dále. Tato definice je zcela e, v souladu s dlouhodobou e, jurisprudencí Evropského soudu pro lidská práva, který jasně, e, která jasně říká, že právo na svobodu projevu obsahuje právo šokovat, rozrušit a pobouřit část obyvatelstva. Překračuje to ale hranici zákona v momentě, kdy dojde k výzvě k násilí. Aby to bylo úplně jasné. To, že nakreslíme tu hranici zrovna tady, tak to není oblast, kde necháme eh, poskytovatele samotné. Ono se to v praxi uplatňuje už celá desetiletí v eh, médiích. Eh, každý, ka, ka, každé noviny, každá televizní stanice, eh, pokud má eh, obsah dodaný třetí stranou, si to tímto způsobem hlídá. A nikdo ale nehovoří o privatizaci vymáhání práva, když redakce tuto práci dělají a když hlídají obsah dodaný třetími stranami, tedy komentáře, které porušují zákony. A v podstatě stejný požadavek je kladen na poskytovatele, ale trošku jinak. Současný zákon, tedy směrnice e-commerce, jim dává privilegium. Toto privilegium eh, oproti eh, tisku spočívá v tom, že tisk, jakmile eh, získá komentář z třetí strany, musí okamžitě prověřit, zda ten komentář porušuje zákon nebo ne. Eh, zatímco poskytovatel eh, na základě evropského práva, které předpokládá, že jde o eh, pasivní platformy, nemají tuto povinnost vlastní iniciativy. Musí jednat pouze poté, co dostanou oznámení. Takže z právnického hlediska etický kodex objasňuje to, jak rychle po přijetí oznámení musí poskytovatele zareagovat. Tady se opravdu pohybujeme v oblasti, eh, kdy trestný čin není trestným činem eh, té společnosti, ale rámcové rozhodnutí se zaměřuje na ty, od koho pocházejí ty výzvy k násilí. Zatímco poskytovatelé jsou pouze platformy a otázka zní, jestli mají se stále eh, těšit této výjimce, zda jsou stále ještě dostatečně pasivní, anebo zda jsou mezi tím aktivnější. Eh, my nějak eh, rozhodně neotvíráme směrnici e-commerce, ale snažíme se o toto opatření samoregulace a uvidíme, jak to bude fungovat. Pokud to nepůjde, pokud uvidíme, že to nebude fungovat, pak komise zváží další kroky. Empirická data z evropské úrovně jsou prozatím neúplná. Nejlepší data jsou zatím z Německa a jak jsem říkal, dochází ke zlepšení eh, reaktivity na oznámení, které, eh, která pocházejí zejména od důvěryhodných eh, flegerů, tedy od nevládních organizací. Jsme ovšem velice nepokojení, znepokojení tím, jak vypadají reakce na oznámení od běžných občanů. Je pravda, že je to evropský etický kodex, ale eh, každý, se na něj, každý občan se na něj může odvolat v každém členském státě proti každé společnosti a ten etický kodex říká, eh, že chceme, aby se dalo jednat ve všech jazycích Evropské unie. Eh, pan Bony říkal, že uspořádal konferenci v polštině u Poláků, to si myslím, že tak by to mělo být všude. K transparentnosti. Nepodařilo se nám dosáhnout pokroku, když jsme diskutovali se společnostmi o transparentnosti. Nakonec je tam poslední odstavec, kde se říká, že na transparentnosti budeme dále pracovat. Já naprosto chápu vaši nespokojenost. I já si toho čas od času všímám a ten problém je opravdu v tom, že neznáte jméno kontaktní osoby, e, nemůžete podat zpětnou vazbu, e, když vám řeknou ne, ale ani vám neřeknou důvod. Neřeknou vám odůvodnění toho, kdy něco sundají z internetu nebo ne. E, to bude předmětem naší další činnosti, ale jak víte, plody vaší aktivity v, členské v členských státech jsou velice zásadní. Pokud k něčemu dojde v určitém členském státu, tak tím více si firmy uvědomují, že nejde pouze o nápad komise, ale že to podporují i ministři v radě, že to podporuje občanská společnost a tím více budou ochotné o tom jednat. A nyní otázka je, a tady je teď míč na straně těch společností, že musí poskytnout empirická data, která budou důvěryhodná a která budou ověřitelná, u kterých budeme moci zkontrolovat, že dochází k pokroku ve včasném mazání obsahu. My v komisi děláme to, že pracujeme s těmito firmami, e, domluvili jsme s nimi metodologii, ale také pracujeme s občanskou společností. Poskytli jsme určité finance mezinárodní e, síti proti kybernenávisti A v prosinci doufám, že vám budu moci poreferovat o lepších empirických datech, jak vás, tak radu. A to bude ten okamžik pravdy. Ještě pár slov k širšímu kontextu. Evropská komise samozřejmě udržuje také antiradikalizační síť. Ta je zaměřena činnosti

relevantnější a my to tak vnímáme. A myslím, že pokud potřebujeme co nejpřesnější informace pro vyhodnocení eh, jejich závažnosti. Já vím, že máme k dispozici řadu studií, včetně eh, různých eh, dokumentů od think tanku, ale mě by zajímalo, zda komise má v této chvíli firma nechce to nelegální e, obsah vymazat, takže vy vlastně říkáte, musíme tedy to řešit na konferencích. Já zde není obsah a není e, Dobře, takže pokud se týče empirických údajů, máme eh, dva typy dat, která se snažíme sbírat. Jednak eh, jsou to zločiny z nenávisti, eh, to je třeba nenávistné slovní projevy. Obě tyto oblasti jsou poměrně slabé. Pokud se týče zločinu z nenávisti, tady zaznamenáváme eh, prudký růst. To tedy skutečně eh, agentura pro, základní práva sleduje. A pokud se týče slovních projevů nenávisti, máme první statistiky zatím jen z Německa. velice dobrý a reflektuje naše návrhy. Moje další pozměňovací návrhy k návrhu komise se zaměřují na zjistili, že, se, že bude možné sbírat všechny i od jiných agentur a orgánů, Jsou tu žádné problémy a děkujeme zpravodaji za jeho vynikající práci. Nevidím žádného dalšího řečníka, který by chtěl o tomto tématu hovořit. Nejsem si jist. Zda je tu někdo za komisi, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já bych se ráda připojila k díkům panu zpravodaji eh, za to, že Evropský parlament se tak rychle zastil tohoto eh, tématu. Eh, je to téma, které je vyjednáváno už velice dlouhou dobu a je na čase, aby to vyjednávání skončilo, protože ty nové substance jsou nebezpečné, je zapotřebí jednat. Skutečně oceňujeme takto aktivní a rychlý přístup k této tematice ze strany Evropského parlamentu. Děkuji vám mnohokrát za váš příspěvek. A s těmito slovy můžeme ještě se pana Bonyho, zda si přeje něco říci na závěr. Ne, děkuji. Budeme na tom dále pracovat. Výborné. A po těchto slovech můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, jímž je jednotný formát eh, pro e, povolení pobytu pro občany. Jedná se o návrh nařízení 30 lomeno 2002, které stanoví pro povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích států. návrh komise o e, návrhu na e, vízu na v podstatě tady e, na proti falšování, jsou tam nové bezpečnostní prvky, protože, které odpovídají vzor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 Um, Děkuji všem, kdo zde s námi setrvali kvůli následujícímu tématu. A to je zvážení zprávy ze služební cesty 13. července. Osm kolegů z Libe jelo do Calais ve Francii, aby navštívili zařízení pro uprchlíky a žadatelé o azyl v Calais a Grand Sint a sešli se s francouzskými orgány eh, a také nevládními organizacemi a přímo na místě zhodnotili situaci. Teď bych rád předal slovo Aně Gomez, která zhodnotí tu, tuto služební cestu, protože ona předsedala této služební cestě a následně mohou hovořit další. Prosím, ona komis má slovo. Já jsem chtěla říci, že ta návštěva se odehrála ani ne měsíc po Brexitu, tedy po tom hlasování ve Velké Británii. A bylo zajímavé, jak to ovlivnilo situaci a náladu v táborech, které jsme navštívili. O tom budu hovořit později. Chtěla jsem zdůraznit, že jsme viděli dvě velice odlišné situace. Situace v Grand Sand, kde se starosta rozhodl, že se té situace zhostí a že se bude snažit eh, skloubit normální život – města eh, s jasnou přítomností uprchlíků, kteří čekají na to, až se dostanou do Británie a zařídit jim minimální důstojné podmínky, což je také předběžná podmínka k tomu, aby místní obyvatelé zareagovali dobře na danou situaci. Takže vybral určité pozemky tento starosta, umožnil vybudování takových dřevěných domečků, základní služby s pomocí nevládních organizací a také se spoluprací populace těch táborů. Takže v podstatě o Grand Santé nikdo nemluví, protože tam žádné pořádné problémy nejsou. Nehledě na to, že starosta uznává, že populace tábora se mění, dochází totiž k trvalému přítoku a odtoku těch obyvatelů tábora. Ale velice odlišná situace je v Kale, kde se hodně mluví o džungli, a já musím říci, že můj vlastní dojem byl takový, že eh, postoj starosty eh, v tom, s tím má hodně co dočinění. A viděli jsme to i v tom, jak s námi diskutovala starostka, která eh, v tomto případě má poměrně hostilní přístup k uprchlíkům a migrantům a k tomu přítoku uprchlíků. Zdůrazňovala Eh, jak, eh, jaké těžkosti to působí obyvatelům tamním. Nevládní organizace nám řekly, že dochází k obrovskému zanedbávání eh, ze strany této starostky. Což přispělo k tomu, že ten problém se stále více zostřoval. Eh, vznikl tam takový ten slam, džungle, džungle, která se stále rozrůstá, protože tam ti lidé od počátku neměli žádnou podporu. A, eh, tak se snažili přežít, jak se dalo. No a pak samozřejmě chodili do města, začali tam žebrat a tak dále a tak dále. Došlo k různé interakci s místním obyvatelstvem, protože na místě eh, bydlí lidé, Eh, klasicky, kteří jsou špatně placeni. A to v důsledku svého zaměstnání. No a pak eh, samozřejmě neobčanská občanská společnost a ochránce lidských práv a tak dále. O tom hovořili a vláda se rozhodla, že v samotné té džungli, tedy vybuduje trochu důstojnější ubytování. Aby se postarali o děti, aby děti získaly nějaké vzdělávání a také pro ženy a osoby, které jsou ve zranitelné situaci. Toto je důležitý čin francouzské vlády, který podle mne hodně přispěl k uklidnění situace alespoň do určité míry tedy ke sklidnění situace. A hodně občanských společností tam teď podporuje uprchlíka migranty. A teď eh, k, k jádru samého problému, který spočívá v tom, že někteří lidé přicházejí tedy z Afriky jako prostě přes jakýkoliv jižní stát eh, a další evropský stát, aby se dostali do Kale a Skale do Británie. To je jejich cíl. Samozřejmě, že tam jsou také pašeráci lidí, je tam organizovaný zločin. A pevně tam drží svou pozici a přesvědčují velice mohutně tamní imigranty a uprchlíky, že můžou projít a že to půjde. Eh, francouzská vláda mm, vytvořila určitá eh, bezpečnostní opatření i na základě dvoustranných eh, diskuzí s britskou vládou, protože zapotřebí ty lidi nějakým způsobem chránit, aby se nesnažili tyto mm, uprchlíci a migranti projít jakýmkoliv způsobem, jako například skrz eurotunel, pěšky. A víme, že například jedno etiopské děvče, 19 leté, přišla o život, přišlo o život, když se eh, snažilo eh, skočit před eh, nákladní auto Na místě tam pracuje řada různých kriminálních organizací zaměřených na pašování lidí. No a, a e, Brexit mohli využít k tomu, aby řekli, nepoužívejte tu e, nabídku francouzské vlády, protože tam byl určitý francouzský proaktivní postoj e, a nabízeli, aby si ti lidé požádali o azyl ve Francii. Nicméně ti mm, obyvatelé džungle říkali, že mají kam jít, protože oni mají Oni mají příbuzné v Británii a že tam chtějí. A toto, v nich, mm, toto přesvědčení v nich upevňovali ti pašeráci a říkali, počkejte, ono to, ono to všechno přejde a pak budete eh, po Brexitu moci přejít eh, rovnou a bez problému do Británie. Mnoho z tamních lidí nám říkalo, já projdu, já vím, že se mi to povede, protože každému se to povede, to je otázka peněz a když budou peníze, tak se mi to povede. A tom spočívá ta tragédie. Francouzské orgány podle mne se snažili ten problém vyřešit a kompenzovat ten postoj tamní zprávy, který není příliš užitečný. Poměrně ve mně vzbuzuje obavy to, jak se teď chovají francouzské orgány a, a jak chtějí jít na určitou konfrontaci s tím tedy, že chtějí umožnit důstojnější ubytování. Ale jediný způsob, jak toho dosáhnout, je velice intenzivní dialog eh, s obyvateli táboru, protože jinak to povede k násilí. A musím říct, že to na mě zanechalo hluboký dojem protože strašně peněz se vynakládá na bezpečnostní opatření. Ale to samozřejmě nebrání lidem v tom, aby se pokoušeli přejít a aby pašeráci e, přestali vykonávat svou činnost. Tolik peněz se vynakládá na zájem britské vlády e, která ani eh, nenapomáhá k tomu, abychom ten problém eh, vyřešili. The situation of the unaccompanied minors. Pak je tady situace eh, nezletilých bez doprovodu. Já vlastně nevím, kolik jich britská vláda vůbec přijala. A já vím, že jedním z problémem je ve Francii, že tam jde o to, aby se to zpracovalo tedy eh, prostě způsobem, eh, který umožní eh, Britům zamítat tyto žádosti. Ale skutečně ten počet, který se dostane do Británie, tak je naprosto směšný. Mm, v mnohých případech by se dalo využít tady sednocování rodin a samozřejmě Teď eh, jsme se dozvěděli, že eh, těch eh, nezletilých je v Kale asi 600 tisíc, možná, že je to dvakrát tolik, ale a musím říct, že to, že francouzská vláda toto příliš neřeší, tak to musíme opravdu odsoudit, aby se to změnilo. Já myslím, že to, tolik mé komentáře eh, na doplnění té zprávy. A ta zpráva hovoří velmi jasně. Ano, děkuji. Eh, ještě máme jednoho, dva členy delegace, kteří by se chtěli vyjádřit. Oui, merci. Paní Beržia. Pane předsedající, Já bych chtěla poděkovat Aně za to, jak referovala o naší návštěvě. Souhlasím s většinou toho, co uvedla. Konstatovali jsme spíše tři rozdílné situace v Grand Sand, jednu a potom dvě odlišné situace v Kale. Zaprvé na jedné straně ta, ta populace v Kale, o kterou se starají orgány, kde je ubytování pro ženy a děti, které jsou takto chráněny. to je myslím nějakých 450 nebo, nebo 500 osob a jsou provizorně takto ubytovány ženy a děti v těchto kontejnerech. E, takže tam je zhruba nějakých 2000 osob, muži se zvlášť a ženy. Ta situace je skutečně dojemná v rámci tábora, jak říkala Ana. Ale situace mimo tyto struktury je značně katastrofická. A myslím, že na to se shodneme. Je tam 5, 6, 7 tisíc lidí, kteří jsou skutečně v dramatické situaci. Jak se vyvíjely věci od července? Francouzská vláda se rozhodla, že, že vyprázdní ten slam, a současně i ty eh, dlouhodobé struktury, no dlouhodobé, relativně dlouhodobé, kde jsou tedy jak, jakémsi ochranem bydlení ty ženy a děti. Musíme říct, že na to byly vynaložené prostředky Evropské unie, takže my máme určitou zodpovědnost nad kontrolou těchto prostředků, jak jsou tedy využívány tyto prostředky. Chci upřesnit, že většina asociací, které pracují na místě, žádali o to, aby byla uvolněna část toho slamu. Nicméně je to obava, co se stane, až budou eh, vyprázdněny ty přechodné ubytovací nebo ty dlouhodobější ubytovací struktury, ty, které byly vytvořeny. Protože ty slouží k ochraně žen a dětí. Velká francouzská asociace říkala, že tam zhruba 10 tisíc osob, které jsou nezletilé a nemají doprovod, a podle mých poznatků tu není žádné opatření zaměřené na ochranu těchto nezletilých nedoprovázených osob. Je tedy zapotřebí, aby se v této věci něco udělalo. Je třeba žádat, aby nezletilí byli chráněni, e, Britové e, odpovídajícím způsobem nereagují. Eh, mladí lidé, kteří by měli mít právo na přijetí ve Velké Británii, ještě nejsou eh, vyřešeni. Potenciálně britská vláda je rozhodnuta přijmout několik, eh, nyní to je 15 osob, to si myslím, že ten problém opravdu neřeší. A čekáme na to, že se situace vyřeší a myslím, že než ty dočasné struktury budou eh, zbourány, měly by sloužit k, ubytování těch eh, nezletilých nedoprovázených osob. Měli bychom na to myslet eh, i v souvislosti s Dublinem a pro tyto nezletilce bychom měli učinit, co můžeme. Poté, co jsem situaci viděla přímo na místě, musím říct, že na to máme konkrétní zodpovědnost. a náš výbor by mohl napsat dopis v tomto smyslu eh, francouzské vládě nebo případně i britské vládě, tak jak to bude zapotřebí. Paní Kienge a paní Guillaume. Také chci poděkovat Aně Ta návštěva byla velice důležitá pro náš výbor. Věděli jsme, že mnoho migrantů zůstalo zablokováno v Kale v nepřijatelných podmínkách, v tom místě, kterému se říká džungle. Ono, ono prostředí umožňuje tisícům lidem, aby tam žili vlastně ilegálně, aby byli zcela neviditelní. Zůstávají-li osoby v, v ilegalitě, objevuje se plodná půda pro organizovaný zločin a tito lidé se ocitají v náručí organizovaného zločinu. Chtěla bych o tom přednést několik úvah. Za prvé, politická situace či nečinnost na evropské úrovni Hovoří se o krizi solidarity mezi členskými státy a v důsledku vidíme, jako například v Kale, eh, jak to vypadá i jinde na evropském území, protože to je opravdu neúspěch té společné politiky, která neexistuje, a tedy je to krize solidarity mezi členskými státy. Za druhé, postoj, kterým se řeší toto téma přímo na daném území. Viděli jsme, jak se chová například starosta Vincent a na druhé straně jsme viděli příklad Kalé. Je nezbytné, abychom naléhavě měli mm, legislativu na eh, rychlejší eh, reakci na integraci a reintegraci osob a abychom mohli důstojným a adekvátním způsobem přijímat tyto osoby. Jako Ana chci připomenout, že nezbytné zabývat se těmi nedoprovázenými nezletilými a musíme respektovat vyšší zájem e, nezletilých. Poslední dvě doporučení. Cestou do Kale jsme se přesvědčili o tom, jak negativní dopad má Dublin, nařízení z Dublinu. Naléhavě zapotřebí je reformovat vidíme, jaký to má dopad. Abychom viděli, jakým způsobem se toto ještě dá reformovat. A pokud ty osoby tam mají zůstat v ilegalitě, tyto osoby, musíme pracovat mnohem víc na legálních kanálech imigrace a také na humanitárních koridorech. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám, paní Guillaume. Děkuji vám. Já bych také chtěla poděkovat Aně a celé delegaci za to, že navštívili Kale a vypracovali zprávu o tamní situaci. Děkuji ti, Ano. Chtěla bych se s vámi podělit o své dojmy z jednoho tématu. Nemyslím si, že by se někdo domníval, že situace je přijatelná a nemyslím si, že by se to někdo měl domnívat. Právě tak, jako bychom neměli akceptovat situaci v Řecku nebo v Itálii. To jsou situace, které jsem vždycky označovala jako nelidské. O tom by neměly panovat žádné pochybnosti o těchto našich přesvědčeních. Nemůžeme dovolit, aby to pokračovalo. Pak mám ještě druhé přesvědčení, a sice, že je nutné zrušit tento tábor, protože tamní životní podmínky jsou absolutně strašlivé. Jak eh, tím, eh, v jakých podmínkách tam lidé žijí, tak tím, že tam kvetou ilegální aktivity. Já souhlasím s tím, že bychom se měli zamyslet nad nějakým trvalejším zařízením. Ve Francii se nám blíží důležité datum 1. listopadu což je začátek zimního období, ve kterém eh, není možné lidi vystěhovávat eh, z ubytování. Proto eh, to bude velice těžké období. Je zapotřebí tedy rozhodnout, co budeme bourat, co ponecháme a jak pomáhat lidem, kteří tam zůstanou. Za druhé, chtěla bych pogratulovat nevládním organizacím k jejich práci v terénu. Ta je těžká a my jim musíme být vděční. A právě tak si vážím práce francouzských úřadů. Pak je tu ještě jedna organizace, e, která se stará o e, žadatele o azyl, to je SIFRA. Já si myslím, že by se měli jít podívat přímo do toho tábora, nečekat, až žádost o azyl dorazí. Musíme je přesvědčovat. přesvědčovat azylanty, aby požádali o azyl ve Francii a ne, aby skočili na nákladák a snažili se dostat někam jinam. Což se děje, můžeme hovořit opatrně o úspěchu, Každopádně je zapotřebí spolupracovat. Pokud bude eh, jednat každý sám, tak to nebude fungovat. Vláda, SEFRA a nevládní organizace musí spolupracovat. A musíme také vyvíjet tlak na britské úřady. Počet nezletilých, kteří jsou přijímáni, je naprosto nedostatečný. Počet dětí, které by mohly odjet do Spojeného království, je příliš malý. Musíme tedy zatlačit na britskou vládu. A ještě poslední věc. Toto rušení tábora skončí tím, že lidé budou eh, relokováni. Víme, že, vím, že do tohoto tématu teď nemůžeme zabíhat, ale existuje i interní relokace v rámci eh, francouzského území. A Cecil zmínila otázku eh, integrace do místních eh, sociálních poměrů. Ta je velice důležitá. Chtěla bych upozornit na to, že jakýkoliv příklad zvládnuté integrace nebo redistribuce na francouzském území byl vždy pozitivní, pokud ho doprovázeli eh, místní politikové. Eh, došlo i k negativním případům, nicméně kdykoliv se zapojili místní politici a doprovázeli migranty při integraci, byl to úspěch. Nicméně mnoho místních politiků se odmítá do tohoto schématu zapojovat, sepisují petice proti vítání migrantů a to je to nejnechutnější, co existuje v lidské povaze. To je odmítání a strach. Musí si uvědomit, v jaké situaci se ti lidé nacházejí. A musí se podívat na fakta. Je potřeba si uvědomit, že veškeré případy, kdy, byly, kdy byla integrace doprovázena, byly pozitivní. Já bych tedy navrhl na závěr této debaty, aby se předseda výboru tomuto tématu dále věnoval s koordinátory a případně podnikl nějaké následné kroky. Proběhne také schůze s francouzským ministrem vnitra, panem Kaznevem, na počátku prosince, kde o tomto tématu budeme moci jednat. Ana Gomez se hlásí o slovo. Já bych eh, chtěla ještě dodat, že tento problém eh, nezmizí v dohledné době. Džungle se postaví hned vedle, protože spousta lidí eh, sice se bude integrovat ale těch bude naprosté minimum. Většina lidí bude chtít do Británie a budou tam jezdit, dokud budou existovat e, převaděči. A ti budou existovat, dokud nevytvoříme legální cesty, e, jak se dostat do Evropy. Děkuji vám. Já si tedy myslím, že bychom měli e, podniknout další kroky. Pan předseda by o tom měl diskutovat s koordinátory. Mohli bychom ještě několik minut strávit eh, rozpravou o zprávě o návštěvě v Evropském monitorovacím centru eh, eh, drog a drogové závislosti, tak tady opět bych dal slovo Aně Gomez. Máme tu ale technickou připomínku. Já bych eh, ráda svěřila eh, předsedovi a koordinátorům tuto záležitost až do prosince, ale s nezletilými, s nedoprovázenými nezletilými je obrovský problém. Já nechci nějak eh, obcházet francouzskou vládu, já se na ní obrátím, požádám o radu. Máme tu situaci 1200 nezletilých, které mohou se ocitnout ze dne na den na ulici, protože neexistuje struktura, která by byla schopná je přijmout. Můžeme dospět ke kompromisnímu textu, který by se všem líbil. Nicméně Minule pondělí jsme tu slyšeli od obránce lidských práv eh, vyjádření k situaci, e, osud nezletilých nedoprovázených, jakmile budou vyhnáni z tábora, e, bude jaký? My můžeme vymyslet jakoukoliv formulaci, můžeme pomáhat francouzské vládě v komunikaci s britskou vládou. Ale každopádně problém nedoprovázených nezletilých e, v Kale je v tom, ne, ne v tom, že by špatně vyplnili žádost o azyl. Jde o to, že pokud nějaká organizace nebo pokud nějaká skupina lidí by měla jít do Spojeného království, eh, pět tisíc lidí, tak oni nemají doklad o tom, že požádali o azyl. To jsou tisíce lidí, 20 tisíc nedoprovázených nezděltilých přišlo do Itálie přes středozemní moře, loni to bylo 15 tisíc. Eh, ta situace tu zkrátka je a my buď budeme jednat, nebo nebudeme jednat. Myslím si, že pan Moraes by měl napsat dopis a upozornit na tuto situaci. To není žádné odsuzování vlády, to je pouze upozorňování na problém. Tak nezabíhejme tady do francouzské levicové debaty. Já neříkám, že odsuzujeme situaci, pouze si myslím, že upozornit na problém nestačí. Opravdu se domníváte, že otázka nedoprovázených nezletilých je francouzské vládě lhostejná, tak to přece není. Pokud je potřeba něco dělat, pak to je koordinovat úsilí věnované těmto eh, mladým lidem. To je na britských úřadech a já opakuji, že na ně musíme vyvíjet tlak. Musíme také nadále spolupracovat s organizacemi, které jim pomáhají podávat žádost o azyl, protože nemohou existovat bez jakéhokoliv dokladu totožnosti. A francouzské místní orgány e, musí e, vítat uprchlíky, takže je dobré upozorňovat na problém, ale jednání je lepší